So, an alle Kolleginnen und Kollegen einen guten... Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Úvodem bych ráda pozdravila komisaře Johannese Hána, který je mezi námi a i všechny ostatní, které jsem neviděla a ty, kterým jsem nevěděla, přeji vše nejlepší do nového roku. Máme zatím jenom leden, takže ehm, je dovoleno přát šťastný nový rok. A dále na sekretariátu vítám dvě nové osoby a potom eh, jednu eh, zaměstnankyni, která tady 8 týdnů nebyla. vítám Veroniku, která opět po dlouhé nemoci přišla mezi nás a dále Eh, vítám eh, Cornelia Verčeva, která je nová. Prosím, postavte se, aby vás ostatní mohli vidět, aby, nebo zvedněte ruku. Dobře, eh, dále Kristýna Digelderin. Náš tým je teď početnější a úplnější a já doufám, že získáme ještě dvě další osoby, aby tým nebyl tak zatížen protože pro sekretariát je to samozřejmě vždy eh, těžké a nás navíc čeká velký kus práce, takže bude nutné, aby sekretariát byl dobře obsazen a aby pracoval pohotověji, aby to pro něj bylo snažší. Máte něco k pořadu jednání, nějaké stížnosti, dotazy? Není tomu tak. Tím můžeme tedy pořad jednání považovat za schválený. Chtěla bych sdělit, že dnes naše zasedání bude vysíláno na webu a tlumočit se bude do jazyků, eh, které eh, tam vidíte. Dále doporučení koordinátorů ze 4. prosince. 10. prosince vám to bylo rozesláno. Máte k tomu nějaké připomínky, podněty? Není tomu tak. a v takovém případě je můžeme považovat za schválené. A tím už se dostáváme k prvnímu bodu na programu. Za tento bod jsem zodpovědná já sama. Jde o absolutorium pro komisi. Zprávu jste obdrželi. Já jsem se pokusila vytvořit základ, kde kvůli různým událostem jsem eh, to vše musela doplnit různými pozměňovacími návrhy, nebo budeme to muset doplnit. Vychází to strukturálně také ze zprávy o ECHA. Je důležité, abychom měli stejnou strukturu, protože my to vždy kritizujeme, když má každý svou vlastní strukturu a sestavení. A v této výroční zprávě jsme tedy vycházeli ze struktury ECHA. Na počátku eh, máme kapitolu o politických prioritách, měli bychom to doplnit a zaktualizovat, abychom si tam naformulovali, co je pro nás důležité. A Odráží to také důležitá témata té zprávy, právní stát jako předpoklad pro eh, podpory, eh, potom eh, ekonomičnost, dobré vedení účtu, dále zabrátnit střetům zájmu a všem souvisejícím otázkám a chtěla bych předeslat, že budu mít další pozměňovací návrh na téma, které jsme řešili naposledy v prosinci a také v lednu eh, na plenárním zasedání. A chtěla bych to stáhnout nejen k České republice, ale hovořit o tom, co vede k tomu, že oligarchické struktury čerpají eh, z fondů a zneužívají je, protože tady se musíme postarat o to, aby eh, se to nedělo. Je potřeba zajistit spravedlivé rozdělování prostředků. K tomu nebude existovat pouze jedno ustanovení, budeme potřebovat mnoho nařízení v mnoha oblastech, abychom to celé smysluplně podchytili. V mých rešerších jsem si všimla, že to pro komisi není snadné dát k dispozici všechny údaje, protože členské státy nahlašují tyto údaje, eh, řekla bych, takovou velmi pestrou formou, nejrůznějším způsobem, aby tady máme společný digitální systém a eh, je to trochu úsměvné, protože členské státy koordinovaný systém se standardizovanými informacemi, s předáváním informacemi, eh, které se dají kdykoliv, které se dají kdykoliv získat, to, to je něco, co by navýšilo transparentnost a bylo by to jednodušší. To přece uh, není sdílený management, když nemáme k dispozici informace, nemůžeme je sdílet. Tím bychom, uh, kdybychom něco takového měli, zabránili podobným diskuzím, jako jsou ty, které teď tady vedeme. Byla bych velmi potěšená, kdybychom tyto věci mohli společně schválit a vyslat jasný signál, že si to všichni přejeme, že to nejsem pouze já, zpravodajka, že tady tahneme za jeden pro vás a že si přejeme změnit struktury tak, aby eh, komise měla snažší kontrolu a eh, že to tady podporujeme. V této souvislosti vyvstává také otázka, kolik eh, prostředků může směřovat k jedné osobě. To je důležité, aby i tady byla transparentnost. Jsem velmi ráda, že kolegové z Agri se rozhodli pro transparentnost pro nový víceletý rámec. Ovšem, teď se musíme zamyslet nad tím, jak to realizovat, aniž bychom eh, velmi navýšili byrokracii, aby to bylo uskutečnitelné v praxi. Dohodli se na tom a já jsem s kolegy z Agri hovořila i s předsedou a prosila jsem o to, abychom se spojili, abychom spojili naše síly. Chci si promluvit také s kolegy z Ekonu a s Regi, abychom to, co je obsaženo ve směrnici proti praní špinavých peněz, mohli uplatňovat i například pokud jde o případy, které se teď vyskytly v Itálii, tedy organizovaná trestná činnost, která se objevuje v zemědělství, kde čerpají neoprávněně prostředky, to bylo odhaleno a i o těchto případech budeme diskutovat. Pokud jde o transparentnost, tak by jistě bylo možné mnohé vylepšit. Tak, abychom měli model, který by na celou problematiku vrhal více světla a aby vše bylo snadněji kontrolovatelné. Ve zprávě také vítám záměr účetního dvora vylepšit eh, model testování i kontrolních úřadů, nejen pouze konečných příjemců, tak aby se dalo zjistit, zda jsou věci správně kontrolovány na úřadech. Dále obtíže výkonnostního auditu. Jak se vlastně definuje výkonnost? I nadále tady panují eh, nejasnosti v tom, co to vlastně výkonnost je, co to znamená. Myslím si, že tady musíme nazbírat více zkušeností a vědomostí. Eh, problémy v oblasti DPH jsou tady také eh, v oblasti cel a spolupráce celních orgánů. Byla jsem informována o problémech v rámci EPO, pokud jde o podvody v této oblasti a v oblasti evropských prostředků, co je zapotřebí změnit. A já bych chtěla navrhnout, abychom předložili návrh v této oblasti. Dále geografické rozdělení prostředků v oblasti vědy a výzkumu, nerovnoměrné rozvrstvení špičkových univerzit. My samozřejmě si přejeme, Eh, špičkovost, to je jasné, špičkové výkony na univerzitách, ale teď je otázka, jakým způsobem toho dosáhnout, tak aby univerzity ve všech členských státech se dostaly na špičkovou úroveň a aby eh, prostředky soudržnosti nesloužily pouze infrastrukturám, ale i vědě výzkumu. Tak, aby ve všech členských státech, tedy v celé Evropské unii, jsme se dostali na špičkovou úroveň. Tak tomu bohužel v současnosti vždy není. Dále e, pomalá implementace různých programů. V pozměňovacím návrhu bych chtěla upozornit na to, že máme větší spoždění než minule. Když se na to podíváme, tak e, tady vlastně téměř provokujeme. Vše se protahuje až na 10 let pokud jde o RAL. A teď to bude provedeno nejpozději v roce 2023 nebo 2024 a to pro komisaře i pro nás představuje velké obavy, zejména pokud jde o implementaci nového víceletého finančního rámce, kde členské státy eh, eh, tam vlastně jaksi se nepostupuje dostatečně eh, důsledně Dále požaduje spravedlivější rozdělování prostředků, to tam ještě příslušně doplníme, potom požadavek na stěžovatelský mechanismus, pokud jde o podvody s půdou na komisi a i u národních orgánů by měl existovat takový mechanismus, zatím tam ten mechanismus často neexistuje a, a když neexistuje, tak není možnost si na to stěžovat. To znamená, když hovoříme o právním státu, tak musíme poukázat na to, že není možné tyto věci nahlásit. My bychom měli mít možnost něco takového eh, nahlásit na evropské úrovni, aby bylo možné jednat. Dále neefektivita a neúčinnost opatření greeningu, to zvýrazná také EK, a zejména pokud jde o zelenou dohodu, je potřeba nastavit metody účinně pro řešení těchto záležitostí, tak aby eh, ovšem nenarůstala, nenarůstala byrokratičnost, protože je to pro eh, zemědělce často neúnosné. Malí zemědělci proto je to velmi složité. Dramatická situace na hotspotech, zejména pokud jde o děti, to se týká tedy vnitřních záležitostí, Řecko, Itálie, Chorvatsko a i v některých eh, dalších oblastech se potýkáme s tímto problémem. Dále otázka potírání zneužívání evropských prostředků v souvislosti s obchodování s lidmi. Potom poslední problémy s transparentností a nutností zodpovídat se, pokud jde o spolupráci organizací s třetími zeměmi. Um, tady chci zmínit něco, o čem hovořili i kolegové v rámci EDF. Ono to sice nespadá pod komisi, ale uh, týká se to vztahu s třetími zeměmi. A bylo nám nahlášeno, že v Eritreji eh, se používaly Eh, určité peníze i na otrockou práci. A eh, komise by tady měla zareagovat. Objevil se článek eh, v USA o OSN, zatím se to všechno řeší v USA, to je tak zajímavé. Ehm, nechci vtipkovat. O tom problému už jsme hovořili za přítomnosti komisaře Mimiky a on nedokázal na to odpovědět a dodnes nám nikdo žádnou uh, konkrétní odpověď nedal, uh, protože tady je potřeba ty věci vyšetřit. Co zatím víme je, uh, že tady Takže Eritrea, ta nám dává určité informace, není to ale spolehlivý základ pro jednání a Ehm, asi bychom měli od OSN získat peníze zpátky, protože na otrockou práci samozřejmě peníze dávat nemůžeme. O tom se ovšem bude velmi eh, intenzivně hovořit eh, později a já bych chtěla také o tom hovořit v souvislosti se spoluprácí s třetími zeměmi. A tam si myslím, že celkově máme lepší výsledky, protože tam je Evropská, Evropská unie je mnohem přísnější, než je OSN. Tak máme několik jazykových oprav a podobné úpravy. Já jsem se tím snažila eh, teď vám nastínit, jak situace vypadá. Budeme s tím ještě pracovat, přijímat pozměňovací návrhy. A teď ještě jedna informace o nevládních organizacích. Vím, že kolegové ze Zelených jsou velmi citliví Eh, pokud je o nevládní organizace, ale přesto je potřeba zvýšit transparentnost pro komisi. Dosvěděli jsme se, že eh, je tady takové turecké združení pro eh, řešnice co nedořekla. Tady ta transparentnost prostě musíme zlepšovat Tady to vypadá, že chcete transparentnost po členských státech, ale ne po nevládních organizacích. Pokud vyžadujeme eh, transparentnost, tak není možné eh, nepostupovat eh, rovným způsobem vůči všem. Se všemi se musí zacházet stejně, takže pokud budeme transparentní vůči členským státům, musíme i eh, teda požadovat transparentnost vůči nevládním organizacím. Ehm, nechci nějaký eh, veřejný registr transparentnosti, to není nutné, ale komise by měla vědět o tom, jak se nakládá s prostředky, kde se vynakládají a mají mít možnost tyto věci Mm, se dozvídat. Je potřeba, aby ti, kdo peníze přijímají, byli zodpovědní, aby se zodpovídali. A já předložím tento požadavek. Je potřeba, eh, aby to tak bylo, abychom mohli vzájemně komunikovat a komisi tím také zlep, eh, usnadníme práci. Slovo má kolegyně Penková. Thank you, Madam Chair. Happy... Děkuji, paní předsedkyně, a šťastný nový rok všem těm kolegům, s nimiž jsem se ještě nesetkala. Za prvé děkuji za prezentaci a zprávu. Domnívám se, že zpráva pokrývá většinu aspektů a otázek, o nich jsme diskutovali v uplynulých měsících s účetním dvorem a během slyšení s komisaři. Zde samozřejmě, že vítáme ty důležité body i to, aby se účetní soud zaměřoval více na výkonnost než na výsledky programu. Vítáme eh, vaši výzvu, aby se komisaři eh, zaměřili na geografické rozdělení eh, fondu. Je důležité zaměřit se také na rozdíly mezi nálezy a jednotlivými výsledky, také na metodologii, o nich e, nebo na jejich e, jejím základě se postupovalo. E, pokud jde o pozněvací návrhy, tady bych chtěla zdůraznit některé věci, které chceme na dnes. Za prvé, se domníváme, že to nejdůležitější bylo v zprávě již eh, eh, eh, pokryto. My chceme zdůraznit implementaci, tedy plnění rozpočtu, zejména pokud je o sdílené řízení, přímé a nepřímé řízení, o tom jsme už několikrát hovořili chceme zdůraznit udržitelnost jako součást výkonnosti eh, a plnění rozpočtu, zejména pokud jde o eh, inkluzi eh, rozvojových cílů a dále výkonnost administrativní kapacity členských zemí, které mají problémy s čerpáním fondu. Víme, že to je stále ještě potíž, ale komise by nadále měla pomáhat členským státům v implementaci zejména zejména v rámci opatření proti podvodům a lepšímu řízení, zejména se zaměření na určité nesrovna, nesrovnalosti. A IFD. A chceme také zdůraznit boj proti podvodům a, a také střetu zájmu. A o tom jste také hovořila. Domnívám se, že toto jsou ty nejdůležitější aspekty. Já chci poděkovat za spolupráci a dosavadní dobrou práci. A jak jsem již uvedla, eh, ta zpráva je eh, podrobná a vyvážená, takže z naší strany je to vše. Děkuji vám mnohokrát, Olivier Chastel. Madame la présidente, je vais donc... Děkuji, děkuji za slovo. Já, jestli dovolíte, budu pokračovat francouzsky, vysvětlím to Ehm, můj postoj a zároveň bych chtěl poděkovat vám, všechno dobré poděkovat vám i komisi, všem, kteří nám pomáhali v a který nám budou pomáhat v roce 2020. A začal bych tím, že bych poděkoval především vám za odvedenou práci, paní zpravodajko, protože podle mě jste skutečně v této zprávě vzala v potaz vše to, co jsme očekávali, o čem jsme diskutovali na různých schůzích, i s účetním dvorem, s komisi, i na našich vlastních schůzích. Vy jste integrovala skutečně do této zprávy mnoho poznámek, priorit, především ty, které jsme za naši politickou frakci zmínili. A zároveň to, co jste tam zmínila v tom úvodním slovu dneska, to opravdu mohu podepsat a zároveň i některé další záležitosti ustanovení, jakože pozměňovací návrhy, které se týkají vaší zprávy, jsem si jistý, že nalezneme dohodu, abychom dokončili celou tuto práci. A ještě, jestli dovolíte několik bodů, velice důležité, která je záležitost, která se týká indexu výkonnosti. To si myslím, že je zásadní, protože to je základ naší práce, našich aktivit. Tam bychom měli pokračovat tímto směrem, pokud jde o investici těchto finančních prostředků, pokud jde o ekonomické záležitosti, tak abychom opravdu dosáhli skutečně snížení všech těch chybových ukazatelů a proto je důležité kontrolovat kvalitu našich investic, to je zásadní. Pokud jde o metodologii, která byla využita, pokud jde o chybovost, ano, to je přesně to, co podporuje i komise, i účetní dvůr a já to podporuji, tak já jste to zde zmínila. Dále jste se zmínila ve vaší zprávě o některých dokumentech účetního dvora. Možná bychom tam mohli dát ještě odstavec, který by podporoval více nebo který by nějakým způsobem zdůraznil roli účetního dvora pro, naši, pro náš výbor. No a zároveň je zde určité zdůraznění některých zemí, některých problémů konkrétního, který jste se zmínila. Možná takový globálnější přístup za naší politickou frakci by se nám líbil. Ne takové to pranýřování, to si myslím, že není úplně nejlepší. Někteří to takto využívají, my jsme proti tomu. A pokud jde o pozměňovací návrhy, my zde máme mnoho pozměňovacích návrhů, které jsme předložili. Jestli dovolíte, vysvětlím pouze několik zjednodušení Mm, pokud jde o mm, například určitá rezidua při účetních závěrkách, tam by měla být větší koherence a využívat, já už jsem se o tom zmínil, využívat jednu metodologii pro tu chybalovost. Pokud jde o určitou určitý pedagogický přístup ze strany komise, pokud jde o složitost pravidel, protože čím jsou složitější tato pravidla, tím samozřejmě potom je vyšší chybovost a národní zprávy, regionální orgány by měly dostat dostatečnou pomoc v tomto ohledu, technickou pomoc, informace, různé kurzy, školení, tak aby jsme zvýšili i kapacitu, absorpční kapacitu, využívání prostředků ze strany členských států, které často mají e, sice ty prostředky k dispozici, ale nemají lidské, administrativní, finanční zdroje, aby mohli tyto projekty využívat, zahájit a to je skutečně problém na celoevropské úrovni. Dále je to administrativní zjednodušení, o tom už jsme hovořili, to se v podstatě týká mých prvních dvou poznámek. Toto administrativní zjednodušení by mělo být součástí všech našich ambicí, protože Samozřejmě ta složitost administrativy, ta především zvyšuje potom chybovost a zároveň si myslím, že to odrazuje menší struktury, především malé a středně velké podniky. To je zásadní. Vím, že došlo už k určitému úsilí v tomto ohledu, ale měli bychom to zakomponovat i do dalších oblastí. Dále si myslím, že je důležité, abychom zdůraznili to, že naše role je kontrola správného mm, výkonu, to znamená správné fungování těchto účtů a ne pokud jde o, kompetence jiných výborů, především konkrétně mám na mysli Agri nebo Regi výbor. Já už jsem se o tom zmínil, rád bych ještě jednou poděkoval za skvělou práci účetnímu dvoru, který nám poskytuje všechny tyto informace, mnoho témat k zamišlení nám rovněž poskytla. Měli bychom se snažit Mm, u těchto zvláštních zpráv, například pokud jde o absolutory, a to si myslím, že bychom tomu měli věnovat velikou pozornost, především pokud jde o obchod, o DPH, výběr DPH. Vy jste tomu věnovala skutečně hodiny, dny, noci, mm, všem těm možným diskuzím ohledně evropského rozpočtu. A myslím si, že je šílené, když si uvědomíme, že nám pořád utíkají miliardy, pokud jde o cla například, eh, tarify a tak dále. Tam je opravdu obrovské množství práce, které nás ještě všechny čeká. A ještě jedna věc, která podle mého názoru není dostatečně zdůrazněná, a to je digitalizace to mm, nám přineslo opravdu mnoho a tento proces digitalizace v různých programech bychom měli urychlit, posílit, tak jak jsme to viděli například to u přímých pladeb ve společné zemědělské politice. A zároveň bych rád věnoval pozornost i genderové problematice ve vaší zprávě, tak abychom mohli kvantifikovat ty programy, různé, různá stipendia pro akademiky, akademické programy, aby to bylo vyvážené mezi ženami, muži, uchazeči o tyto prostředky. Čili pokud jde o váš návrh zprávy, z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Viola von Kramen. Ano, srdečně děkuji. Děkuji zpravodajce paní Holmajer za první návrh. Ano, Měla jste na tom mnoho práce, i když ještě přijde řada pozměňovacích návrhů. Myslím, že je dobře připomenout to, co konstatuje i účetní dvůr, že totiž v některých členských státech patrně eh, se vyskytují systematické slabiny, i v otázce, jak probíhají eh, namátkové auditní kontroly a jakým způsobem jsou odhalovány nešvary. To je případně i politický záměr a eh, nyní vyvstává otázka, jak tomu eh, do budoucna zabránit. Pokud se nemůžeme spolehnout na agentury e, v zemích, protože jsou součástí e, vlastně té celé e, sítě korupční v těch zemích. To situaci znesnadňuje. Já se hned dostanu k zemědělství, kde v posledních letech jsme eh, se dotkli určitých konkrétních osob. Faktem ale je, že v poslední době jsme měli celou řadu zpráv, které komise podala Olafu. Olaf je kontroloval, zkoumal, kde jde o eh, zneužití peněz. Jedná se o 208 případů e, v rozmezí let 2012 až 2018. Olaf k tomu dal doporučení, vrátilo se to národním orgánům, ale v návaznosti na to se nic nestalo. To znamená, že v některých konkrétních speciálních členských zemích není zájem na to tento eh, systematický podvod, respektive zneužití eh, objasnit, odhalit. Eh, tam, kde je to zjevné, že ani komise, ani OLAF se nedostanou dále, potřebujeme ten úřad, který je pro nás velmi důležitý a který jsme již mm, několikrát zmiňovali, když máme co dočinění s korupčními členskými státy, s endemickou korupcí a sice potřebujeme evropskou, evropského žalobce a je dobré, že ho máme, ale stojíme před velkým problémem a to mohu tady veřejně říci, že eh, tento úřad eh, evropského žalobce je chronicky podfinancován a první odhady eh, té dobré vlastně státní evropské žalobkyně ukazují, že že vlastně eh, její náklady jsou třikrát vyšší než to, co bylo eh, stanoveno, než to, co jí bylo vlastně přiděleno. Eh, to znamená, ona vůbec není vybavena pro svou práci, i když jsou jí případy přidělovány. A ty finanční prostředky prostředky, které jí eh, byly přiděleny na rok 2020, tedy také nebudou dostačovat. A to je velký problém pro věrohodnost Evropské unie i v těch oblastech společnosti nebo i tam, kde eh, je nutné potírat korupci, protože to byla poslední naděje, že to bude právě Evropskou unii, evropskými institucemi a Evropským úřadem žalobce jaksi podchyceno a že bude tedy věc řešena mm, e, justičním řízením, ale za stávajícího financování to nemůžeme zajistit. A pravděpodobnost, že to dopadne nakonec neúspěšně, je tváří tvář dramatickým číslům velmi vysoká. To je taková, e, takový malý výhled do budoucna. A na tomto místě musíme nutně přidat. Monika Holmajer se e, zmínila a jiní také o takzvaném land grabbing, o takzvaných e, záborech půdy v zemědělství. To je skutečný problém, který musíme e, chopit u kořene. Stále ještě máme množství, tedy vysoké procento eh, plochy, které eh, je podporováno a musíme zvážit, eh, co ještě dává smysl podporovat. I když je to neobvyklé, chci připomenout, že smlouvy které nás zavazují plnit cíle zemědělské politiky a přidělovat eh, těmto cílům finanční prostředky. Tyto cíle nehovoří o zajištění příjmů, ale eh, mluví o zvyšování produktů o stabilizaci trhu, o zajištění zásobování a v, eh, tedy o, hovoří o zvyšování produktivity. Všechno ostatní je sociální politika a v tomto eh, výboru to nemá co pohledávat. Eh, chci tedy na to poukázat. Pokud by eh, mělo dojít k reformě zemědělské politiky, tak by tato věc měla být znovu prověřena a možná by i toto mohla být věc, jak vlastně tu endemickou korupci v této oblasti vykořenit ty si to zmínila a považuji to za dobrou věc, totiž kdo je v konečném důsledku příjemcem a vlastně profitérem zemědělských subvencí. O tom víme velmi málo. Víme velmi málo o akumulaci kapitálu, takže to, co nutně potřebujeme, je více transparentnosti o vlastnictví půdy, komu vlastně přitékají ty peníze tomto výboru panuje velká vůle dopátrat se pravdy a více se tím zabývat. Ostatní zúčastněné výbory si zmínila, myslím, že to je důležité a dobré, když se eh, skutečně cíleně a také s podporou eh, některých členských států tomu budeme věnovat. Myslím, že by to bylo důležité i pro věrohodnost našich institucí. A na okraji, budiš zmíněno, eh, kolega z obnovy to také řekl, otázky eh, vědy. Myslím, že je extrémně důležité, abychom ve vědě sázeli nejenom na úspěšnost, protože právě ve vědě máme investice, které se možná zúročí až za 5, 10, 20 let. To ještě nevíme. Eh, v tomto ohledu bych vždy byla velmi opatrná eh, zkoumat, zdali v takovýchto obdobích můžeme již měřit výsledky nebo úspěchy. Já mám jiný přístup. Myslím, že vědě musíme dopřát více času. Nemůžeme být tak velmi orientováni na výsledek, protože systémem vědecké práce je spíše pokus a omyl. Co eh, vnímám velmi kriticky, je spolupráce s některými třetími zeměmi, výslovně zmiňují Čínu a Huawei. Tady bychom měli být opatrnější než v minulosti. Myslím, že nám eh, sluší lépe, když nebudeme věřit tomu, že potřebujeme otevření vědeckého prostoru a, výměně, a výměnu dat. Jak to řekl komisař, to svědčí o jisté míře eh, naivity. Ty jsi zmínila Huawei ve zprávě, ale myslím, že bychom měli specificky říci, jakou spolupráci si do budoucna s tímto globálním hráčem představujeme a jak by měla vypadat geostrategické důsledky, nelze podceňovat. A dále si zmínila orientaci na výsledky, která by měla být specifičtější. Na straně komise mělo by být jasnější, jaký by měl být čistý zisk pro naše občany z jednotlivých výdajů. Zemědělská politika tady nabízí celý vějíř eh, deficitu ať už se jedná o klimatickou ochranu, o chov dobytka, biodiverzity, celý greening je chyba. 90 procent prostředků eh, na to eh, je vlastně mrhání. Eh, to musíme uznat a vědecké instituce to takto zdokumentovaly. I zpráva EKA to jasně konstatuje. Myslím, že to je nesprávné, že i v rámci nového návrhu reformy komise to nenachází zohlednění. Je správné, co říkáš, potřebujeme určitou možnost eh, ohlašování. V některých eh, zemích potřebujeme i program ochrany svědků. V případě zneužívání zemědělských nebo strukturálních fondů je nesmírně obtížné, aby tamní lidé svědkové eh, vypovídali. Potřebujeme ochranu svědků Evropské unie ve vícero jazycích, chceme-li se skutečně dopracovat k informacím. A to poslední je, řekla si, že prověřování nevládních organizací si je důležité. My máme jednu nevládní organizaci AKT, k níž doputovali prostředky, o tom musíme ještě hovořit. Já jsem pro transparentnost a nikdo nepochybuje o tom, že i nevládní organizace se musí nebo musí být podrobeny eh, kontrole transparentnosti, ale eh, cíle a motivy tady by měly být jiné. A tady varuji velmi před tím, abychom eh, zahltili malé nevládní organizace požadavky, kritérií a nutnosti zveřejňování svého účetnictví. Já to znám eh, z oblasti, kde jsem předtím působila, totiž Ukrajina a spolupráce s ní, že tam malé nevládní organizace se nikdy neucházely o evropské prostředky, protože důkazy, které eh, museli předložit v této souvislosti, by nikdy předložit nedokázali a pak eh, ta nadace blízká AKT, eh, o, o té víme, ale tady ten přístup eh, k nevládním organizacím je trochu pochybný. Děkuji vám. Děkuji. Kolega Čarnecký není přítomen, ale chtěl by se někdo z EKR ujmout slova místo něj? Vidím, že tomu tak není a to tež eh, platí pro kolegu Flanagena, Gue. Také nikoli. Tak bych nejdříve udělila slovo panu komisaři Hánovi, aby eh, měl možnost se eh, předběžně vyjádřit. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám i jakožto zpravodajce za tuto zprávu a pokud to volíte, tak bych také pohovořil o tématech, které jste tady zmínili, vy a vaše, vaši kolegové. V minulosti jsem byl ministrem pro otázky vědy a otázka kvality vědecké práce a vědecké aktivity v Evropě je něco, co mi leží na srdci. A já jsem mm, se zabýval právě těmito investicemi a v novějších členských státech mm, jsme se chtěli zaměřit právě také na to, aby i tam dosáhla věda a výzkum špičkové úrovně. Samozřejmě je potřeba vytvořit příslušnou infrastrukturu, protože v někdejších komunistických zemích byla tradice taková, eh, že um, univerzity, to byly vlastně takové taková právná, prázdná zařízení. Nebylo to takové, jak jsme to znali my, že by univerzita byla místem vědy a výzkumu a prakticky to mělo ten důsledek, že na univerzitách nebyly eh, žádné eh, možnosti pro vědecký výzkum, žádná zařízení nebo eh, zázemí. A my jsme prostě museli nejprve vybudovat tu infrastrukturu. Pamatuji si například na Pražskou Karlovu univerzitu, kde vlastně neměli vůbec ani prostorové možnosti eh, pro laboratoře a ty laboratoře potom byly vybudovány za Prahou, protože to prostě eh, jinak nešlo. A za druhé, pokud jde o Brexit, tak když se podíváte rozdělení eh, grantu ES i. To je. Um, tak tam je nerovnoměrné rozdělení v Evropě. Eh, severozápadní Evropa, tam je to velmi eh, významně zastoupeno, ale když se podíváte na příjemce těchto grantů, Eh, tak eh, jsou tam velmi často vědci z východní Evropy, kteří prostě proto, že tam mají lepší eh, možnosti bádat, se přesunuli právě na severozápad. Mluvil jsem s mnohými, kteří říkali, že by se rádi vrátili do svých zemí původu, pokud by tam byla k dispozici příslušná infrastruktura pro výzkum. Protože to, co se financuje z toho grantu, tak to je vlastně takový celý systém, který je rozložen na mnoho let. A pak jsou tady ještě další věci, které se netýkají jenom financování a zacházejí za něj. Tedy to, že vědci a vědkyně, kteří vycestovali do zahraničí, ve své zemi původu, ve vlastní komunitě, že vlastně se na ně ti lidé dívají velmi kriticky a téměř až žádlivě nebo závistivě, takže ono to vlastně pro ně není vůbec jednoduché se do té země původu vrátit, protože je tam nevítají s otevřenou náručí. Takže to je něco, co eh, je potřeba řešit nejenom finančně, aby se eh, vytvořily ty podmínky pro to, aby ti lidé se vraceli rádi. Ale souhlasím naprosto s vámi, eh, s tím, že je potřeba vytvářet infrastrukturu takzvaně hardwarovou i softwarovou, měly by se zlepšit proto podmínky a kritérium pro rozhodování musí být mm, samozřejmě ta špičková úroveň, ale je potřeba tady zohlednit to i geograficky, aby se vyrovnaly možnosti soutěže a k tomu existují různé modely. Další věc, schromažďování informací na komisi. Já si myslím, že by nám všem pomohlo, kdyby v závěrech byla také jasná výzva pro členské státy, aby tam se zlepšila dostupnost pro sdílení informací v zásadě tedy jde o to, abychom tímto způsobem mohli vytvořit podmínky pro interoperabilitu. A aby byl v reálném čase přístup k datům a údajům. Aby se to vylepšilo. V každé členské zemi existují nejrůznější rejstříky, Eh, které jsou elektronicky přístupné, takže já si myslím, že to není žádný zázrak, nebo není potřeba žádného zázraku, není to těžké vytvořit to tak, aby se zjistilo snadno, kdo je součástí jaké firmy, jaká je tam provázanost mezi firmami. Protože když bychom toto měli, tak bychom mohli některým věcem jednoduše předcházet. A dodalo by nám to většího klidu. Dále, sjednodušování. Téma, které se objevuje pravidelně. Ve vyjednávání o odvětvové regulár, eh, regule, tak pokud jde o toto vyjednávání, tak bychom si měli vždy připomínat, že si přejeme zjednodušování té zemi, kterou znám nejlépe, v současném vládním programu je řečeno, a tady samozřejmě hovořím o Rakousku, tak tam je napsáno, že Rakousko tady uh, nemá provádět gold plating, protože mnohé problémy, kterým čelí interně příjemci, jsou podmínky, které ale vytváří i členská země, která vlastně ještě zpřísní ty požadavky z evropské úrovně. A potom se říká, že Evropská unie je příliš byrokratická. A velmi často tomu lidé věří, protože to tak působí. Další téma, jak definovat výkonnost. Jak to celé podchytit. Chtěl bych říct zcela otevřeně, že to nemá být tak, a o tom jednáme i často s, s účetním dvorem, nemá to být tak, že auditoři provádějí nějaké politické hodnocení o hodnocení opatření, které přijal Evropský parlament a komise to potom má prosazovat a vykonávat. Ale ono to není tak eh, jednoduché, ono to možná jednoduše zní, ale rozhodně to není jednoduché a je potřeba diskutovat o tom, jak to celé pojmout. Je to velice důležité to prodiskutovat. Já velmi podporuji uh, přání účetního dvora vycházet více z výkonnostních auditů, ale musíme si uvědomit, že to má i určité hranice. Takže musíme mít před očima možnosti i hranice současně. Potom další věc, eh, tradiční vlastní zdroje. Tady je potřeba zmírnit zneužívání, zabránit mu. A pokud jde o příjmy z cel, je potřeba postupovat řádným způsobem. V jednotlivých zemích se to sice zlepšuje, ale komise musí být neustále na pozoru, musí členské státy k tomu nabádat a sledovat je, protože jakmile poleví, tak to celé poleví také. Takže tady je potřeba to digitálně podchytit, to je velký potenciál. I v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Pokud jde o míru čerpání, jako jako komisař pro regiony, kterým jsem byl dříve, tak kdybychom tady měli N plus 3, tak to by velmi eh, přispělo k tomu, že by absorpce stoupla, tedy míra čerpání, ale důležité je, abychom velmi rychle rozběhli příští víceletý rámec, protože každé spoždění v této věci potom vede k důsledkům při provádění. A celé se to protahuje. Pokud jde o transparentnost, myslím si, že tam zaznělo asi vše. Já to vnímám tak, že je to naprosto základní předpoklad, neoddělitelný. Ale tady musíte opravdu vidět celý les, nejenom stromy, tak aby to nařízení potom mělo hlavu a patu. A dále eh, budu vycházet ze zkušenosti komisaře pro regiony, když řeknu, že eh, no, nakonec má smysl poukazovat na vyníky prstem, aby se vylepšily věci, které nefungují. Samozřejmě, že bych tomu rád zabránil, ale tam, kde jsme to použili, kde jsme opravdu poukázali na ty provinilce, tak to pomohlo. To tak prostě je, bohužel. A má to tyto důsledky. Jednotný audit, ano, o ten bychom samozřejmě měli usilovat, je to užitečná věc, ale zavádění digitálních postupů by představovalo obrovský krok vpřed. Tím by se také urychlil proces absolutoria my bychom se vlastně přiblížili v tom doporučování eh, a, těch, a v závěrech eh, tomu zjišťování. A pokud jde o střed zájmu, tak tam samozřejmě vedeme permanentní dialog. Máme tady také tu prosincovou rozpravu, už jsme o tom mluvili. Pokud jde o takový ten užší střed zájmu, tak já věřím, že nalezneme řešení. Ovšem, eh, musím otevřeně říci, že je obtížné to, co nám všem leží eh, v žaludku, a to je vlastně co dělat proti oligarchům obecně. Samozřejmě oligarchové by neměli vykonávat veřejné funkce a eh, oni velmi často mají vliv na dění v té které zemi a jak to pravidly podchytit, to je eh, velmi napínavá diskuze a samozřejmě velmi užitečná a nezbytná diskuze. Za mě eh, velmi stručné vyjádření ke zprávě. Já si myslím, že se budeme muset bavit o krácení, protože to je jediný způsob a eh, také téma právnická osoba a fyzická osoba. O tom se hovořilo i v uplynulých letech. Ještě bych požádala pana komisaře o téma EPO. Pan komisař eh, eh, Oettinger nám slíbil eh, dodatečný nebo opravný rozpočet k tomuto tématu. Mělo to být předloženo specificky pro EPO Když paní Kovejší definovala svoje nutnosti, to učinila a my ji chceme podpory, podpořit, aby svou instituci mohla vybudovat tak, jak si to představujeme my. Takže dávám tady zapravdu Viole von Kramon, že musíme postoupit dále. Jeden bod k debatě o nevládních organizacích, organizacím. Ano, to se skutečně stává každý den, dostáváme něco na stůl. Já sama patřím k nevládním organizacím a mm, my věci rádi zveřejňujeme. Já si myslím, že když vydáváme více než 5 miliard nevládním organizacím, tak je zapotřebí určité transparentnosti, eh, zejména vůči komisi aby se dozvěděla snadno digitálně, jak se nakládá s evropskými prostředky, protože prostředky putují do třetích zemí, do různých oblastí které podporují nevládní organizace, takže prostě musí být dána transparentnost vůči komise. To je nepodezřelé, protože to děláme vůči každému a s každým, kdo pobírá peníze od Evropské eh, komise a Unie. To je, myslím, zcela nezávadné. Eh, nyní na závěr kolega Zdechovský, paní Grapiny a další předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení stínoví reportéři, já jsem pozorně vyslechl si vaše připomínky k té zprávě a já musím říct, že obecně v těch rysech, tak jak byla napsána, tak jsem s ní spokojený. A chtěl bych vám, paní předsedkyně, poděkovat za tu zprávu, kde se zabýváte různými oblastmi. Samozřejmě můžeme obecně tady být nespokojeni, jestli je tam, jestli je tam někdo z představitelů té či oné strany zmíněn nebo jestli je tam někdo víc jakoby reflektován jako ten, na kterého děláme ty, ty, ty. Ale já, já bych řekl, že prostě my musíme měřit všem stejným metrem. A o tomhle tom je vlastně tato zpráva. Já chci poděkovat panu komisaři Hánovi za otevřenost, protože možná dříve v komisi jsem tuhle tu otevřenost za těch pět let, co jsem tady byl, prostě neviděl. Viděl, vidím tady i snahu konkrétně řešit ty problémy. Tady paní zpravodajka zmínila několik důležitých věcí. Za prvé, potřebujeme digitální rejstřík toho, kdo je příjemce dotací ale ne kdo je oficiálně napsaný, ale kdo je konečný příjemce dotací. A to nám prostě pomůže udělat si přehled, zda právě za některými těmi firmami, ale můžou to být i neziskovky, nestojí oligarchové nebo nestojí různé skupiny. Dále bych eh, vlastně mm, eh, zareagoval na Olivera a řekl bych, Olivere, my musíme být konkrétní. My musíme v té zprávě poukazovat na konkrétní chyby, které tam byly. Protože jedina, jedině tak ta zpráva nás nakopne k tomu, aby jsme něco s těma chybama začali dělat. Proto je potřeba, aby jsme nemluvili obecně, aby jsme opravdu nebyli ti, kteří tady dávají obecná doporučení, protože pak tady nemusíme být pak ta obecní doporučení zvládne evropský účetní dvůr ten řekne v principu chybovost my řekneme chybovost four three five three seven zatleskáme si a to je prostě o ničem. my jsme politici a my musíme chtít konkrétní řešení konkrétních věcí. a třetí věc kterou jsem chtěl zmínit je že my se musíme zaměřit na to zda ty peníze které vydáváme z toho našeho pidimidi malinkatého rozpočtu, zda tyhle ty peníze jsou efektivně využívaný. To je přece ta přidaná hodnota. My chceme, aby ty peníze měly nějakou přidanou hodnotu v členských státech a ne, aby jsme někomu poslali peníze, aby si třeba v Německu nebo v Belgii nebo ve Francii nebo v Itálii nebo někde jinde rozšiřoval svůj majetek. A to si myslím, že je základ vlastně kontroly evropského rozpočtu. Já si myslím, že uzavřeme to, tuhle diskuzi jedním takovým zvoláním. Chceme mít lepší kontrolu nad evropskými prostředky. Proto děláme discharge, proto chceme se tady o těch případech bavíme proto chceme zamezit střetu zájmů a proto chceme aby až příště bude dělat discharge kdokoliv jiný z této místnosti aby užíval konkrétní příklady konkrétní kritiku a aby se snažil jít do podstaty těch věcí protože jedině tak můžeme ty věci měnit. mockrát děkuju. So, herzlichen Dank. Dann kommt die Kollegin Wolters. Děkuji, kolegyně Boltes. Eh, <laughs> dank u wel. Ehm, ik wilde graag nog één punt. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Pouze jeden bod ještě k tomu, co zde zaznělo. Mm, ten konflikt zájmu, otevřená diskuze, která by k tomu měla probíhat, ano, to je pravda, pan komisař se o tom rovněž zmínil a mně se líbí bod číslo dvě ve vaší zprávě, která, který právě poukazuje na konflikt zájmu, hovoří se tam o tom, jak komise chce bojovat proti všem formám tohoto nešvaru, například eh, několikrát už jsme se zde zmínili o tom, že o že se to analyzuje i v New York Times a proto jsem ráda, že to máme i v našem textu. Ten článek v New York Times hovoří i o pozměňovacím návrhu Agri výboru, který neprošel údajně v Evropském parlamentu a já jsem se na to podívala a tam je právě otázka konfliktu zájmu. Právě v tomto bodě nejenom teda pokud jde o problém samotných členských států a to právě tento pozměňovací návrh eh, zakotvuje národní, regionální um, orgány, politici, úředníci jsou tam zmíněni právě v tomto pozměňovacím návrhu eh, z výboru Agri. To znamená, že by neměli mít, teda v tom případě, kdyby tam byl konflikt zájmu, neměli by být beneficientem, konečným beneficientem těchto prostředků pro agri. A to si myslím, že je velice důležité, protože to se v podstatě týká i politiku. politiku, kteří pri, připravují veškerá tato pravidla a zároveň jsou na té druhé straně, to znamená těch příjemců těch beneficientů a tento pozměňovací návrh neprošel ve Evropském parlamentu, což je eh, docela zajímavé. Já bych byla ráda, abychom se tomu opětovně věnovali, protože právě zde jde o konflikt zájmu. My jsme chtěli, aby tato diskuze probíhala, abychom byli součástí, ale chtěla bych zdůraznit, že tento pozměňovací návrh byl předložen a neprošel. A prešedinte, domnule komisar. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já jsem ráda, že zde máme na stole tuto zprávu. Nejde pouze o záležitosti absolutoria, jde o mnoho záležitostí, které v této zprávě jsou zakotveny. Paní předsedkyně tam zmínila spoustu věcí, které se budou týkat i budoucnosti, protože absolutorium, ano, to je určitá analýza, a potom konkrétní opatření, která by měla následovat. A nyní pár poznámek k tomu, co řekl pan komisář. Já jsem se s ním vlastně setkala v roce 2012, když jsem byla ministrině pro mm, podnikatelskou sféru, pro malé a středně velké podniky u nás. A já jsem ráda za to, co jste zmínil, zmínil jste střední, východní Evropu, eh, univerzity, které například v našich zemích nebyly až tak zapojeny do inovačních procesů a tak dále. Proto bychom se měli pro mě, eh, podle mého názoru zaměřit například i na to propojení univerzit, výzkumu, vývoje malých a středně velkých podniků, protože malé a střední podniky zde vůbec nejsou zahrnuty. Prostě nejde pouze o nějaký výzkum, který poté zůstane na nějakých univerzitních akademických policích a podobně, nebo někde v šuplíku. My se přece musíme zabývat tím, jaká je aplikace tohoto výzkumu, jaké jsou výsledky tohoto výzkumu. Do budoucna, paní předsedkyně, možná i ve vaší zprávě by bylo dobré zmínit malé a střední podniky, které zde podle mého názoru chybí. Prostě musíme mít a podporovat i výzkum na úrovni malých a středních podniků. To podle mého názoru představuje velice důležitou oblast. Věc, která mě potěšila, paní předsedkyně, je ten mechanismus podávání stížností pro farmáře. Ano, to je dobře, ovšem taková kultura podávání stížnosti v podstatě nebo takové nějaké zvyky neexistují takový malý podnikatel nebo drobný farmář přece ani nechce na něco poukázat, stěžovat se, aby nebyl na nějakém černém seznamu a tak dále. Čili o tomto mechanismu bychom měli zvyšovat povědomí na národní úrovni i na úrovni komise. A pan komisář hovořil o tom korporátním rejstříku. To je něco, co je velice zajímavé, to bychom měli prosazovat a podpořit. A dále jsou to cla. Europol, i jiné agentury. Apple zde máme velká očekávání od těchto agentur. Ovšem rozpočet pro všechny tyto agentury, to by v podstatě mělo, díky tomu by mělo dojít i ke snížení například podbodu DPH. Čili nemusíme hovořit pouze o rozpočtu, ale o konkrétních opatřeních, plánech propojených s tímto rozpočtem, čili konkrétní očekávání od těchto agentur, například od EPOLu. Poslední věc, o které bych se ráda zmínila, je rovněž to, co zmínil pan komisář, důležitost eh, schromažďování informací. Pokud nemáme dostatečné ingredience, tak prostě z toho nic dobrého neuvaříme. Prostě ty informace ze strany členských států musí být pořádně ověřeny, zkontrolovány, jinak ten konečný výsledek nikdy nebude eh, kvalitní. Občas získáváme takové zkreslené informace o tom, co říká komise, eh, údajně řekli tohle nebo něco jiného, často to ani není pravda, jsou to eh, špatné informace, zkreslené informace a poté z toho vyplývá i potom naše špatné rozhodnutí. Proto věřím, že i, kom, že i komise, i náš výbor, že nám leží na srdci kvalitní výsledky, že toto není pouze formální zpráva, je to zpráva, která by měla zlepšit celou situaci. Děkuji kolegyně Grapini. Děkuji kolegyně Grapini existuje ehm, na takzvaný nástroj pro malé a střední podniky, který byl zřízen a je velmi úspěšný a má také velké prostředky právě, aby dal malým a středním podnikům možnost podílet se na výzkumných prostředcích Evropské unie a vždy eh, náš výbor bojuje za tento nástroj a myslím si, že to funguje, že je to poměrně úspěšné. Ke kolegyni Walters. Um, ehm, ta otázka, kde jací poslanci jak hlasují. Já si myslím, že musíme být obezřetní. Je důležité, abychom tady měli kolegy z nevládních organizací, eh, kolegy zemědělce. Musíme to řešit systematicky. Tedy jestli má někdo opravdu vliv na celý systém, aby celý systém pozměnil. Ne, že to je nějaký zemědělec, který má 100 hektarů a přesto dostává přímé platby, nebo je někdo u eh, Transparency International a nesmí hlasovat na výboru kont, to by nebylo smysluplné, kdyby nemohl hlasovat. Takže musíme velmi obezřetně zvážit, jak budeme s tímto nakládat a ke komu přistupovat, abychom opravdu se zaměřili na ti, kdo mají možnost změnit ten systém, eh, který opravdu změní celou nastavení ve společnosti a tak dále. Takže musíme zvyšovat také transparentnost a digitalizaci. Kolega Olivia Šastel o tom hovořil. Digitalizace, digitalizace velmi zvýší transparentnost, získáme více údajů, ať už se to týká cel, anebo střetu zájmu, nebo transparentnosti ohledně těch, co přijímají dotace. Digitalizace ta nám velmi pomůže a pomohlo by nám, kdyby členské státy vůbec měly standardizované jednotné systémy předávání informací na komisi, tak, aby komise každý den do toho mohla nahlédnout do těch dat. To by nám velmi pomohlo, ale tady tomu bohužel brání samotné členské státy, ne komise. A tady o tom budeme právě muset diskutovat, abychom zvážili, jak to zlepšit a jak získat tyto věci, jak je vůbec nastavit tímto způsobem. Myslím si, že i v rámci té zprávy o tom budeme ještě jednat. A v tuto chvíli již děkuji stínovým zpravodajům i asistentům ehm, těchto kolegů. A děkuji i Kristianovi Ehlerovi, děkuji sekretariátu výboru KONT, děkuji i mé vlastní kanceláři Katrin Mess. Ti všichni tady velmi pomáhali abychom ty věci sepsali tímto způsobem. Děkuji vám za tuto první rozpravu a dostáváme se ke čtvrtému bodu na našem programu udělení absolutoria za rok 2018, souhrný rozpočet Evropské unie, Evropský parlament. Děkuji panu komisaři a slovo má paní Grapiny. Dintă, vreau să adresez în primul rând, fiind prima reuniune, un Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jelikož jde o naše první setkání, ráda bych všem kolegům, kolegyním popřála vše dobré do nového roku a já si myslím, že bychom mohli udělat opravdu kvalitní rozhodnutí v letošním roce, pokud jde o očekávání našich občanů. Ráda bych nejprve poděkovala sekretariátu, který mi velice pomáhal při této komplexní, rozsáhlé zprávě. Já jsem hlavní zpravodajkou a do roku 2019 nebo teda v roce 2019 jsem finalizovala na vrch této zprávy, která se týká udělení absolutoria Evropskému parlamentu za rok 2018. Proběhlo několik slyšení, například i pana Veleho, generálního tajemníka, pana Silvy Pereiry i členů účetního dvora. Já jsem osobně měla schůzky eh, se zástupci 12 generálních ředitelství, takže jsem opravdu věnovala obrovské úsilí i rozsáhlý čas přípravě této zprávy. Dále jsem se setkala i se zástupci zaměstnanců Evropského parlamentu. A v podstatě mohu říci, že jsem měla takové pozitivní zkušenosti, pokud je o identifikování problému, o který hovořili naši zaměstnanci, ale i generální tajemník a zaznamenala jsem veliký pokrok. Ráda bych poděkovala všem generálním ředitelstvím, které se mnou nesmírně otevřeně diskutovaly. V mé zprávě je několik doporučení založených na výsledcích interního auditu, jakož i účetního dvora. Jsou zde závěry, které vyplynuly i z mých diskuzí s jednotlivými zaměstnanci Evropského parlamentu, zástupci různých ředitelství a tak dále. Je zde mnoho bodů, které pokrývají právě generální ředitelství jež fungují v Evropském parlamentu. Obecně řečeno, aktivity v Evropském parlamentu podle mého názoru z tohoto hlediska se zlepšily. Především pokud jde o to závěrečné období volebního období. V tom posledním roce skutečně jsme měli mnoho práce. Rozhodnutí Velké Británie vystoupit z EU mělo obrovský dopad na různé služby Evropského parlamentu, na mnoho ředitelství to mělo dopad, um, pětiprocentní škrty v počtu zaměstnanců v roce 2018, například to bylo 60 pracovních míst. Je zde i propojení s počtem neschopenek a s redukováním počtu zaměstnanců. Bohužel, protože ti, kteří potom pokračovali naši zaměstnanci mm, po té, co mnoho lidí muselo opustit Evropský parlament, najednou měli obrovské množství práce. Já jsem se snažila nějak analyzovat celou tuto situaci. Protože je důležité, aby naši zaměstnanci měli možnost i soukromého života, nejenom pracovat a upracovat se. Proto je důležité promlouvat s našimi zaměstnanci. Určitá rovnováha mezi soukromým a pracovním životem je zde velice důležitá, protože to, jak funguje generální, jak fungují generální ředitelství v parlamentu, to samozřejmě poté má přímý dopad na naši práci poslanců. A dále jsou to různé aktivity Evropského parlamentu, které jsou klíčové pro fungování a úspěch naší práce, nás, evropských poslanců zde byl určitý problém, pokud jde o rekrutování některých konkrétních eh, náboru z konkrétních zemí, protože je důležité dosáhnout geografické vyváženosti, i pokud jde o manažerské pozice. Dále je to genderová rovnováha, která musí být analyzována genderovou rovnováhu, musíme vzít potaz na všech úrovních, včetně úrovně generálních ředitelů. Na to nesmíme nikdy zapomínat. Genderová vyváženost by měla být zakotvena v konkrétních opatřeních. Cíl, pokud jde o mm, například vedoucí postavení na úrovni jednotlivých unitů, oddělení, to musíme zachovat, na to musíme dbát. V roce 2019 bohužel jsme cíle v této oblasti nedosáhli a do roku 2020 i nadále se o to musíme více snažit. Po setkání s ředitelem generálního ředitelství DG PERS jsme zjistili, že některé členské státy například nemají na, na postech manažerů nebo generálních ředitelů žádné zástupce a to se musí vyřešit. A pokud je o tlumočníky, my víme, že probí, jak probíhala situace ohledně jejich pracovních podmínek a v předchozím volební období došlo ke konfliktu mezi tlumočníky na jedné straně a managementem Evropského parlamentu na druhé straně. Velice mě to zneklidnilo. I ta situace situace, pokud je o pracovní podmínky v DG Trat pro překlady, protože tam je ten nápor práce obrovský. Na konci volebního období například ten nárůst práce nebo nejistota ohledně nových úkolů, které čekají toto DG, Trat na nejvyšší úrovni se měla možnost si promluvit se zástupci tohoto DG a jak si zabývat se i kvalitou soukromého života zaměstnanců DG Trat. Myslím si, že opravdu problém je hlavně v tom, že mají nedostatek, nedostatečný počet překladatelů. Musíme si uvědomit, jaký obrovský uh, Mm, objem práce musí zvládnout s ohledem na rozpočet, který máme pro toto DG k dispozici. Nedostatek pracovních eh, sil v tomto DG právě způsobil tyto obrovské problémy. Já si myslím, že mnoho z nás eh, již mělo problémy například s proplácením nákladů a když mm, děláte cokoliv s financemi, tak musíte postupovat velice obezřetně, opatrně při přípravě dokumentu a tak dále. Prostě e, trvá to určitý e, čas, e, další problémy byly i s novou cestovní kanceláří, tender, který byl vyhlášen pro novou agenturu já si myslím, že tam došlo k určitému zlepšení, ale čekáme, že se budou věnovat problémům, které například jsou při, při proplácení nákladu a prodlení. Dále například eh, je to problém s rekrutmentem a náborem vysoce kvalifikovaných expertů, odborníků. Evropský parlament by měl věnovat velikou pozornost eh, tomuto výběru, především prostřednictvím EPSO orgánu. Víme, že tam jsou určité nesrovnalosti, nefunkčnost internetu častokrát nebo počítačů při výběrovém řízení, takové nedostatky musíme snížit. DG ITEC proto musí zvýšit své úsilí při zajištění bezpečnosti Evropského parlamentu i v oblasti informační síti DG.com před eh, volbami eh, přišlo s mm, takovým velice důležitým projektem, pokud jde například i o Eh, zapojení našich občanů do voleb evropských. Ovšem komunikační strategie musí být ještě posílená. Byla sice zlepšena, ale i na tomto poli musíme zlepšit eh, určitý dohled veřejnosti, pokud jde o určité modely, zvýšit viditelnost těchto našich produktů, informací, tak aby občané měli možnost sledovat aktivity Evropského parlamentu. Konference o budoucnosti Evropy. To pravděpodobně vyplynulo z toho, že občané prostě asi mm, nikdy nejsou dostatečně blízko institucím, tak jak bychom si přáli. Dále jsou to různé styčné orgány, ty antény, anténové oddělení mm, či zastoupení v členských státech. Tam bychom rovněž měli zlepšit e, tuto situaci, zvýšit bezpečnost eh, práce obecně v Evropském parlamentu i v našich agenturách. Měli bychom být dostatečně otevření našim občanům, ale zároveň dostatečně se cítit v bezpečí. Je zde asi 140 různých oblastí, kterým se věnuji v této zprávě. Nebudu zde analyzovat všechny. Bylo to ale nesmírně zajímavé cvičení, zajímavá zkušenost. Ještě jednou děkuji všem spolupracovníkům sekretariátu, děkuji za všechny rozpravy, které jsem vedla se zástupci generální ředitelství parlamentu a těším se na poznámky z pléna i z vaší strany, paní předsedkyně. 29.1. je deadline a věřím, že tato zpráva bude nakonec kvalitní a že zlepší aktivity do budoucna v celém Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Grapiny a slovo má Tamas Deutsch, který je stínovým zpravodajem EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Ve srovnání s předchozími roky je zpráva podrobnější a jménem EPP tuto skutečnost vítám. A vítám i zprávu. A úvodem bych řekl, že si všichni uvědomujeme, že jsme mohli podkládat mohli pokládat písemné otázky. Myslím si, že generální eh, sekretari, eh, sekretariát parlamentu nám, a generální tajemník nám dobře odpovídal, účastnil se i zasedání našeho výboru a odpověděl na všechny otázky, které byly položeny. Doníváme se, že i jeho odpovědi mm, ústní byly uspokojivé a obsahově vítáme nasměrování té zprávy. I když některé věci bude potřeba pozměnit. Rád bych zmínil čtyři témata této souvislosti. Částečně už jsou ve zprávě obsaženy, ale částečně bude potřeba k tomu předložit pozměňovací návrhy a doplnit to. Tady nejde o stížnosti eh, poslanců Evropského parlamentu, ale eh, tedy chudých poslanců nebo ubohých poslanců, ale opravdu bych chtěl postupovat velmi prakticky, jde o prostředky a úsporné nakládání s těmito prostředky účinně využívat, protože EPP se donívá, že je nepřijatelné, aby cestovní kancelář, když to uvedu jako příklad, aby cestovní kancelář, která má smlouvu s Evropským parlamentem, předkládala dražší nabídky na stejný den a stejný let, než si poslanec může nalézt sám. To je nepřijatelné. Týká se to letenek i vlakových jízdenek. Je to možná drobnost, ale i po Brexitu budeme mít více než 700 poslanců. A těchto 700 poslanců bude muset cestovat 40 týdnů v roce a u nás máme takové přísloví, že ty věci se prostě kumulují. Když všechny ty drobnosti sečtete, tak to není zanedbatelná věc. Já se tedy pokusím um, potom se vyjádřit detailněji. Evropský parlament a plenární zasedání tedy konkrétně cesta z Bruselu do Štrasburku, anebo cesta z našich eh, rodných měst nebo domovských měst. Tedy ty cesty do Štrasburku, to je něco, co by se konečně mělo vyřešit. Já jsem tady od roku 2009. Eh, čtyři nebo pět let se diskutovalo o tom, že Štrasburg by neměl být sídlem Evropského parlamentu, ale k tomu bychom měli změnit eh, smlouvu a není tady politická ochota. Zdá se, že to není reálné. A pak bylo řečeno, že potřebujeme jednotné sídlo. Ovšem k ničemu to nevedlo a situace se má asi takto. Buď Evropský parlament rozhodne, že se to změní, a k tomu má právo, tedy že se zruší smlouva v Bruselu a všichni by se přestěhovali, všechny úřady by se přestěhovaly do Štrasburku, tak bychom samozřejmě eventuálně mohli rozhodnout, to by ale stálo stovky milionů. A pokud bychom se tak nerozhodli, nebo protože by to prostě nešlo, tak bychom museli logicky dospět k závěru, že jádro práce, hlavní díl práce probíhá v Bruselu a proto by sídlo mělo být tady. Takže otázka je, jak nákladově nejúčinněji vyřešit tuto otázku a ukončit eh, to přesouvání. Já si myslím, že to jednotné sídlo, to bychom už měli uzavřít to téma, protože sice je to logické, ale v nejbližší budoucnosti se nám to nepodaří. Musíme řešit ty dvě sídla a to cestování, protože tady jednotné sídlo není možné, je to utopie, takže musíme vyřešit to cestování. Samozřejmě, že tady můžeme dokola mluvit o tom, jak by bylo pěkné, kdybychom měli jednotné sídlo, ale to prostě nejde. Otázka tlumočníků a odpověď generálního tajemníka. Já bych řekl, že tady pořád ještě panuje určitý konflikt, nebo jsme v takovém střetu, protože si myslíme, že rozdíly v nákladech tlumočení jednotlivých jazyků, jedna hodina eh, španělštiny přístojí 500, rumunština 250 euro. Takže ty rozdíly eh, jsou zajímavé a já si myslím, že v Evropě přece hovoří španělsky více lidí než rumunsky a přesto je tady takový rozdíl. A na to mi bylo řečeno, že kolegové, kteří tlumočí španělštinu, spadají do větši, vyššího služebního stupně což tedy znamená, že tady není jednotná cena. Malčtina nestojí stejně jako angličtina. Takže tyto rozdíly ehm, tady jsou a mě pořád ještě není úplně jasné, čím vznikají. Dále, paní zpravodajka tady hovořila také o těch geografických rozdílech a to je téma, o kterém hovoříme často Ovšem bohužel jsme se ani o krok nepřiblížili k řešení. Chtěl bych k tomu říci následující. Podívejme se na rok 2009. Bylo deset členských států, které eh, přistoupily v roce 2004 eh, do Evropské unie a tehdy vedoucí oddělení tam, bylo pouze, tam byly pouze dva polští vedoucí oddělení a teď už jich je šest, nejsou to všechno Poláci, ale e, jsou to lidé z novějších členských států, ale přesto jsme se tomu řešení nepřiblížili. Z deseti členských států, e, které jsou e, těmi novějšími členskými státy, je pouze šest osob, které se dostaly alespoň na post vedoucího oddělení nebo na vyšší funkci. V rámci AD 9 máme 30 osob a a z toho 10 Němců a 6 Italů. Já si myslím, že ani Itálie, ani Německo nejsou novými členskými státy. Já samozřejmě těm kolegům přeji hodně štěstí v období jejich práce, ale eh, je neuvěřitelné, že v tomto období se do této kategorie dostalo dalších 10 eh, Němců a 6 Italů a ne třeba Slováci, Kypřané, Maďar, Maďa, Maďaři jak se zdá, tak tyto osoby této národnosti asi nebyly dostatečně kvalifikované, aby se dostaly na tyto funkce. Chci poděkovat ještě jednou paní zpravodajce Grapiny za její dosavadní práci. So, as next... Tak a dalším je Gilles Boyer. La présidente, merci, madame la... Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rád bych poděkoval Eh, za odvedenou práci, protože skutečně hm, tato kvalita hm, této zprávy, to skutečně mohu říci, že vítáme a já bych za naší frakci pouze několik věcí, pokud jde o příspěvek z naší strany a rád bych zdůraznil tři body, které považuji za důležité. Jednak eh, my už jsme o tom hovořili i na poslední rozpravě. Pokud jde o transparentnost našich institucí, ta se musí navýšit. To je něco, co se demokraticky očekává. To bylo zdůrazněno i v průběhu volební kampaně poslední. A zároveň evropští občané by se tímto mohli přiblížit Evropské unii k našim institucím. A proto je mi líto, že dvě zprávy, o kterých jste se zmínila, v podstatě vlastně ani nebyly publikovány, nebyly mm, zveřejněny. Byla to pouze taková nějaká nějaká diskuze za zavřenými dveřmi v Evropském parlamentu, pokud jde o utajené zprávy a to, jak se konzultují, tak v podstatě vlastně častokrát zjistíme, když je přečteme, že vlastně tam nic tajného ani tak není. Čili no, vlastně vytváříme takové dohady kvůli ničemu a potom ti, kteří věří nějakým konspiračním teoriím, tak se na tom živí například interní audit Evropského parlamentu, tato zpráva, tato zpráva a zároveň i orgán pro evropské politické strany. To skutečně si myslím, že zpráva tohoto orgánu by měla být rovněž zveřejněna. Další věc, a vy jste se o tom zmínila v úvodním slovu, tak to je 31. Pokud jde o snižování počtu zaměstnanců Evropského parlamentu. Samozřejmě, že to nikdy není dobrá zpráva pro pouštění zaměstnanců. V některých případech se můžeme potom ptát i, jak to bude vypadat s tou obrovskou zátěží lidí, kteří zůstávají. Vy jste se o tom správně zmínila. Ovšem, když se na to podíváme trošku vyváženě, tak to, že eh, snížíme počet zaměstnanců, můžeme i eh, tím způsobem racionalizovat naši práci a zároveň ušetřit finanční prostředky daňových poplatníků, evropských prostředků. Čili musíme to nějak zhodnotit, čili proč jsme propustili tyto zaměstnance a jakým způsobem bude rozdělena jejich práce mezi ostatní zaměstnance, to bychom, tomu bychom se měli věnovat, abychom to prezentovali trošku vyváženě, nejenom, že je to určitá obava, kterou máme dobře, ano, ale podívejme se na to, zda to bylo dobré rozhodnutí, zda jsme schopni tímto způsobem možná lépe využít veřejných prostředků. Asi by vás překvapilo, kdybych se nezmínil o sídle Evropského parlamentu, tak jak o tom hovořil kolega Deutsch. Rád bych řekl následující. Každý článek smlouvy má určitou cenu ne pouze tento konkrétní článek smlouvy. Já navrhuji, abychom hodnotili náklady spojené s každým článkem Evropské smlouvy. Protože proč izolovat pouze tento článek a říct, že toto nás stojí tolik a tolik, zatímco jiné články možná budou stát ještě víc eur. Toto je trošku takové možná provokující z mé strany, omlouvám se za to, a druhý způsob provokace by byl následující. Jelikož sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku, no tak možná bychom měli spíše eh, eh, spíše vyčíslit náklady spojené s Bruselem a ne se Štrasburgem, protože Štrasburg je naše sídlo. Takže to je rovněž takové mm, sice provokující, ale myslím si, že je dobré se o tom zmínit. Je to rozumná rozprava, vím, jak se k tomu staví Evropský parlament, víte dobře, jak se k tomu staví Francie a my to prostě nevyřešíme. Ovšem, když pouze výjmeme tento článek smlouvy a vypočítáme všechny ty mise do Štrasburku, zatímco Štrasburg je sídlem Evropského parlamentu, no tak to je pro nás trošku takové provokující a můžeme říci, já opravdu si myslím, že by to nemělo být zmíněno v této zprávě. Asi budu v menšině s tímto stanoviskem, rád bych to ale zdůraznil a v tomto ohledu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Um, Milé kolegyně, kolegové, než budeme pokračovat s dalšími kolegy a kolegyněmi, chci opatrně poukázat na to, že Lisabonská smlouva je poměrně jednoznačná, pokud jde o e, protokol 8. Já jsem se tím zabývala již mnohokrát a opakuji. E, Tady jsou uvedena tři místa, tři pracovní sídla Evropského parlamentu. Evropský parlament se může i 500krát usnášet, že se někam bude stěhovat. Je to eh, jedno, protože pouze členské státy se jednomyslně mohou dohodnout a rozhodnout. Můžeme to mnohokrát eh, samozřejmě kritizovat. Tam se pouze po smyslu plnosti eh, nebo na smyslu plnost této kritiky. Jedni říkají jenom Štrasburg, druzí jenom Brusel, je to hezké, ale není to účelné. Za druhé, dodávám, eh, pokud jde o náklady, prosím, eh, zacházejte s tím eh, opatrně, protože není nutné zaměstnávat náš sekretariát zbytečně. Co by to z stálo, kdybychom létali jenom do Bruselu nebo jenom do Štrasburku. Pro některé by Štrasburg byl dražší, pro jiné by Štrasburg byl levnější. Takže to je opět cvičení, které je poněkud nesmyslné. Mě by na tom celém zajímalo to, a pak budeme pokračovat. Myslím, pan kolega Peksa bude hovořit za kolegu Freuda. Takže mě by zajímalo věnovat se tomu, že například vozidla, které odtud eh, jezdí do Štrasburku, budou moci být využívány více zaměstnanci, protože máme obtíže s navetami, máme obtíže dostat vůbec naše zaměstnance do Štrasburku, protože autobusy jsou přeplněné, lidé tam sedí déle, takže mělo by asi smysl toto eh, s předsednictvím probrat, ale eh, jsem opatrná, pokud jde o eh, takové ty ukázkové spory. Máme eh, prostě Lisabonskou smlouvu, máme tady protokol 8, můžeme tisíckrát o tom diskutovat. Když se členské státy na tom neshodnou a nerozhodnou, tak my o tom můžeme pětsetkrát rozhodnout, nepomůžeme si. Omlouvám se, eh, že to říkám, ale eh, my si sami nepomůžeme. Eh, budeme muset stále cestovat tak, jak dosud. Je to zbytečné. Potřebujeme jednomyslnost na radě a jakmile se rada shodne, tak budu velice ráda a budeme samozřejmě spolupracovat, ale pokud k tomu nedojde, tak prosím, neměli bychom se účastnit něčeho, na čem nebo k čemu nemůžeme přispět. Takže pan kolega Pexa za pana Freuda. Děkuji vám. Děkuji, rád bych poděkovala především paní Grapíny za její zprávu. Pan Front, který je stínový zpravodajem zde dneska není, takže já to budu prezentovat za něj. Většina prvků v, této, v tomto návrhu zprávy koresponduje s našimi vlastními analýzami, hodnocením, ale naše frakce by se ráda zaměřila především na některé prvky, které vyžadují zvláštní pozornost. Stručně. Zelení EFA se domnívají, že by parlament měl efektivněji a praktičtěji kontrolovat a analyzovat eh, všechny procedury, které se týkají absolutoria a dále snažit se poskytnout to uživatelsky přívětivou IT infrastrukturu, která bude co možná nejtransparentnější, například lobistické nástroje, tak abychom umožnili propojení s legislativním eh, mm, observatoří a rejstříkem transparentnosti. Pani Grapini správně zdůrazňuje to, že bychom se měli snažit dosáhnout jednotného sídla Evropského parlamentu, cestování do Štrasburku není problematické pouze z finančních, organizačních a časových eh, důvodů to, že to všichni musíme absolvovat jednou měsíčně. Z environmentálního hlediska je to šílené mít dvě sídla ve dvou zemích. Běro se nevěnovalo dostatečně absolutoriu z loňského roku, pokud jde o výdaje, v obecné výdaje Sice tam došlo k určitým doporučením, ale nebyly to povinné um, úpravy. Čili toto ze strany kolegy a možná, jestli dovolíte, moje vlastní poznámka. Pokud jde o školky, tam došlo k velké změně třetího druhý a to vyvolalo obrovské problémy, pokud jde o zaměstnance těchto školek. Naše děti tam chodí denně a to je opravdu problém. Čili změna například pro zaměstnance, pokud jde o pracovní dobu v této oblasti, my bychom skutečně rádi, aby parlament věnoval pozornost této problematice a zároveň o tom informoval eh, úřad, který se týká osvědčené praxe, protože kvalita služeb, které mm, jsou důležité pro naše děti, prostě nesmí být snížena. Myslíme si, že toto by mělo být prostředí příjemné pro, pro rodiny a jejich děti. Z naší strany je to všechno. Děkuji. Ganz herzlichen Dank und Děkuji vám srdečně a můžeme pokračovat. Chtěl bych se vyjádřit někdo za ID anebo za EKR. A pak máme ještě GUE. Ne? Dobře, všechno je jasné. Takže bychom vlastně už snad ještě paní kolegyně Grapiny očekáváte, že se někdo ještě za parlament vyjádří? Velmi stručně. Katalín, promiňte. Promiňte, to byla moje chyba. Děkuji. Pouze několik poznámek. Nejprve bych ráda poděkovala za tuto velice kvalitní zprávu. Ráda bych poděkovala za problémy ohledně whistleblowingu, ochrana našich asistentů, problémy spojené s asistenty. Paní předsedkyně to zmínila správně pokrok v oblasti automobilů, které jezdí do Štrásburgu, pokročit v této problematice. My zde hovoříme o klimatické změně neustále a máme zde tyto cesty. A pan Mikuláš Pixa zmínil transparentnost, pokud jde o ty obecné výdaje, tam bychom opravdu a příspěvky v této oblasti tam musíme dosáhnout jasného pokroku. Dva konkrétní body. Jsem ráda, že komise se snaží do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality. Parlament by měl přijít rovněž takovým příslibem být uhlíkově neutrálně do roku 2030. Doufám, že to v textu bude. A předložím pozměňovací návrhy, pokud jde o kompenzaci v této oblasti uhlíkové stopy. A nyní jedna poznámka ohledně zastoupení v parlamentu. Jsme takový diverzifikovaný parlament. Je zde mnoho mladých lidí, kteří byli zvoleni. Ovšem, já sice nemám nějaké řešení, ale ráda bych se zmínila o tom, že když někdo je zvolen, tak to ještě neznamená, že nesmí mít děti nebo rodinu. Ovšem pokud poslanec v současné době eh, odejde na mateřskou či rodičovskou dovolenou, tak nemá možnost udělit proxy hlasovací právo někomu z konkrétní strany, dokonce ani by to konkrétní země nemohla přijít s nějakým náhradníkem v této oblasti, čili to znamená, že najednou v tomto konkrétním případě daná země již nemá zástupce a to je velice jasný signál i pro voliče. To znamená, když zvolíte mladé ženy, tak možná přijdete o možnost hlasování. To je zásadní, mělo by zde být určité řešení tohoto problému. Mnoho parlamentu taková řešení má a my bychom měli prokázat, že jsme pokrokovou instituci a přijít s nějakým řešením. Děkuji. Milá kolegyně Grapini. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo. Já skutečně mohu říci, že všechny tyto poznámky zasněly opravdu, které se zasněly, jsou velice zajímavé. Těch 142 bodů, které tam zmiňuji, to je pouze takový návrh. Já se těším na pozměňovací návrhy, to je samozřejmé tak aby všechny tyto kvalitní myšlenky zde zazněly, byly zakomponovány. Jsem velice ráda za poznámky ze strany EPP, nesrovnalosti v platbách tlumočníků, jeden jazyk stojí více než jiný jazyk, to je zásadní, abychom se tomu rovněž věnovali. Ty diskuze, o kterých jsme, eh, které jsme vedli, samozřejmě se zabývali tímto problémem. Údajně je to propojeno nějaký s pracovním trhem, zda konkrétního tlumočníka z jedného jazyka můžete nalézt jednodušeji, z jiné země složitějším způsobem. Já vím, že rumunští tlumočníci mají třeba Němčinu, španělští tlumočníci někteří mají rumunštinu. Údajně některé profese, někteří, některé země pro ně není tak zajímavé aby vysílali tlumočníky do evropské institucí, protože si vydělají lépe na domácím trhu. Čili to je velice konkrétní situace, kterou bychom měli řešit. Měli bychom se snažit, aby Evropský parlament byl atraktivnějším místem pro některé profese, které nám chybí například, nebo tyto konkrétní země. No a ty rozdíly v platbách, to například platí u lokálních asistentů. My jsme všichni evropští občané a práce asistenta evropského poslance je víceméně stejná všude, čili proč rozdíly v platbách? ty automobily, jízdy do Štrásburku. My jsme s generálním tajemníkem o tom hovořili, proč ta auta, která prostě mm, odjíždí ze Štrasburgu, by nemohly například Ehm, pomoci v cestování našich zaměstnanců, abychom snížili uhlíkovou stopu nejenom poslance, ale i zaměstnance. Proč ne? Ano, čili to je, to je další věc úvah. Je zde mnoho možností, jak zlepšit tuto situaci, pokud jde o dopravu mezi Štrasburgem a Bruselem. Pokud jde o problematiku transparentnosti, plně souhlasím. Proč takové tajemno ohledně auditních zpráv. To rovněž nechápu. Ovšem těším se na vaše pozměňovací návrhy, pane kolego, a samozřejmě to tam zakomponuji. Dále kolegové za Renew zmínili zajímavou věc, pokud chcete být efektivní, tak prostě zde určitá práhová hodnota, kterou nemůžete, pod kterou nemůžete jít. Pokud snížíte počet zaměstnanců pod určitou konkrétní hodnotu, tak už potom nebudete efektivní, účinní. Nejde pouze o to, že zmizí ta konkrétní pracovní místa, ale ten dopad, který potom my cítíme já jsem čekala skutečně strašně dlouho, aby vůbec mi spravili Wi-Fi v kanceláři nebo počítač. Ano, efektivita, rozpočet, to nám leží na srdci, my jsme s odpovědným výborem. Ovšem, tato zpráva musí být realistická. Je zde omezený počet zaměstnanců, kteří nám mohou pomoci vyřešit tyto problémy a potom v podstatě vlastně ty náklady se ještě navýší. No a nyní ten problém s, um, se školkami, s generálním tajemníkem a konkrétními DG zástupci jsme o tom hovořili, poslanci si stěžovali na to, že jejich děti ani ne, nemohou například jezdit do školek um, um, s firemními automobily a tak dále. Znamená to vyšší náklady. My vůbec nevíme, zda tam jde o nějaký problém s službami. Nebo... Víte, Evropa má demografický problém a my bychom opravdu neměli zde vytvářet další překážky. Poslanci, kteří potřebují využívat firemní automobily pro Eh, odvoz svých dětí do školky by měli mít tuto možnost. A dále stínovi zpravodajové předložili různé kompromisní návrhy. Já osobně si myslím, že tato zpráva o absolutoriu by měla přispět i k našim aktivitám do budoucna. Proto se velice těším na vaše příspěvky a děkuji vám. Děkuji eh, vám. Eh, ta myšlenka Katalin, co dělat, když z důvodu mateřství nutně nemohu být přítomná, protože během porodu nemohu a krátce poté také ne. Co udělám? Jaké možnosti mám eh, postoupit svůj hlas? A pak také, když onemocním, to skutečně není jednoduché, ale je to velmi zajímavá otázka, která tady vyvstává a také oprávněná. Dobře, Myslím, že budeme hovořit ještě z husta o řadě dalších bodů. Já srdečně děkuji paní kolegyni Grapini a také všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. A nyní přistoupím k bodu číslo 5 kolegyní Michelle Rivazí, která právě dorazila. Prosím o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit ehm, o této zprávě EDF a já jsem vycházela z účetního dvora a jeho zprávě ehm, otázek a odpovědí DJ Devko ehm, a dále výměna názoru 19. listopadu 2019 komisaře komisařem Mimika a poté jsem vycházela z písemných odpovědí i z, i z písemných odpovědí. Já si myslím, že zprávu jste si všichni jistě pečlivě přečes, přečetli a tam eh, zmiňuji nespětnost sledit politiku Evropské unie s rozvojem partnerských zemí. Zúrazňuje se, že aktivity EDF se provádí v složitém kontextu. Ehm, geopolitická situace je složitá, institucionální situace je složitá. Ehm, hovořilo se o metodě provádění, hovoří se eh, o mezivládní povaze EDF. EDF ehm, e se uplatňuje asi ve 190 eh, zemích. Velmi často OSN a další organizace velmi často poskytují své eh, logo, ale platí vlastně Evropská unie. Je potřeba tedy lépe komunikovat o financích Evropské unie a o přidané hodnotě EU ve všech eh, podporách eh, v oblasti rozvoje. Takže já um, poměrně rychle ty věci představím ve zprávě Eh, tady se hovoří o mezinárodní spolupráci s mezinárodními organizacemi, eh, s rozvojovými organizacemi, mezivládními organizacemi, vládními organizacemi, kde je potřeba, aby byly kontroly, interní audity a také, aby tam byla dodržována doložka o respektování lidských práv jestli je tam eh, riziko při provádění podpor EDF a je pro, to je velmi často, je potřeba na to dbát pozor, my chceme bojovat proti chudobě, ale je zřejmé, že mnoho prostředků jde na eh, bezpečnost a kontrolu migrace, ale to není primární účel EDF. Eh, e Dále Svěřenecký fond pro Afriku, tady si musíme položit otázku o přidané hodnotě tohoto fondu a Vyzýváme komisi, aby zaručila, eh, že zájmy Evropské unie tady jaksi nepřeváží nad zájmy té populace, které je to určeno. Pokud jde o tyto fondy, EDF, Svěřenecký fond a další, eh, tady tedy chceme, aby vše bylo pod kontrolou. Velmi se kritizovaly například nevládní organizace v Líbii nebo v Sudánu, kde dochází k porušování lidských práv. Tak jsou tady další odstavce, eh, které se týkají eh, Nigérie a Eritreji. Chtěla bych o tom hovořit podrobněji, protože tady máme opravdu politický problém v Eritreji. Velmi stručně vysvětlím. Víte, že v dubnu 2019 Evropská unie eh, která je tady hrdá na Svěřenecký fond pro Afriku, začala podporovat nákup vybavení v rámci eh, programu rekonstrukce hlavní eh, silnice v Eritreji a hm, tady měla být, bylo být vytvořeno propojení s přístavem v a, a, a byla tady platba 20 milionů a Evropská unie tady zafinancovala 20 milionů euro a dále to bylo delegováno eh, jedné agentuře OSN. Evropská unie souhlasila s tím, že eritrejská společnost pověřená projektem eh, zadá tady eh, vlastně určité zakázky, ale tam došlo k nucené práci. Eritrea to je diktatura a platí lidé, tady mají vojenskou službu A občanská společnost tady na to reagovala, protože nás na to tady upozornili nevládní organizace. A v listopadu 2019 jsem napsala dvě písemné otázky na Evropskou komisi. První se týkala tohoto projektu a druhá se zabývala otázkou nucené práce dětí. Eh, vynucuje si to režim. A první otázka se tedy týkala toho, jak mohla komise podepsat eh, smlouvu a tedy že vlastně se tady používá nucená práce. A poslední otázka, ta druhá otázka, tam jsem zatím ještě nedostala odpověď. Během slyšení jsem 28. 2019 na slyšení vyzvala komisaře Mimika, aby se diskutovalo o této zprávě v rámci absolutoria evropských fondů. Kdo předsedá? Nikdo tam není. Je to důležité, protože já bych eh, se na to chtěla zeptat a upozornit na to. U té otázky, zda Evropská komise tady vlastně se nezapojuje tou částkou 20 eh, miliard, milionů že tedy vlastně tímto způsobem Evropská unie podporuje nucenou práci, ale nedošlo k odpovědi, pan Minika nezareagoval, paní Holmajer opakovaně požadovala, aby pan Minika odpověděl, ale ne, nestalo se tak. Dále jsme tedy dostali písemnou odpověď na sekretariát a Evropská komise tvrdí, že to není problém. Tady prý nejsme zodpovědní za to, že tam dochází k porušování lidských práv, protože Evropská komise přímo neřídí tento projekt a svěřila ho eh, agentuře OSN INOPS. Financování EU se omezuje pouze na nákup materiálů a vybavení, které je nezbytné pro rekonstrukci silnic. Eh, komisař ujišťuje, že agentura OSN nebo orgán OSN má dohlížet nad prací tak, aby byly dodržovány normy, ale to je nepřijatelné to jsou evropské prostředky a vy tady využijete eh, agenturu OSN pro realizaci a potom nechceme kontrolu, protože jsme to prostě celé zadali ven. Dále, v New York Times se objevil článek 8. ledna 2020 a tam bylo řečeno, že UNOPS, ta agentura OSN, říká, ano, my máme kancelář Eritrej, ale vlastně to nekontrolujeme. Takže tam eh, se konaly dvě nebo tři schůzky na místě, ale to celé zastřešila eritrejská vláda. A co jsme se dozvěděli poté? Když jsem položila svou otázku a čekala jsem na písemnou odpověď, tak komise tam vlastně mezi tím poskytla druhou plavbu 70 eh, milionů euro. Potom jsem eh, dostala písemnou odpověď od nové komisařky, která mi vlastně mm, řekla ty stejné lživé informace. Řekla mi, že agentura OSN je zodpovědná, zatímco UNOPS už písemně toto odmítla. Takže my máme písemný dokument od té agentury, která říká, že tam žádná kontrola není. Takže je zřejmé, že toto je opravdu politický problém. A z toho jsem opravdu smutná. Opravdu mě mrzí, že nová komisařka nedostává všechny informace, nadále se jí dávají špatné informace a myslím si, že tady máme především politický problém my, evropští poslanci. Proč to říkám? Za prvé, eh, New York Times tam udělali velmi pečlivé šetření. Za druhé, Evropská komise tady poskytuje peníze Eritreji a to bez podmínek, bez toho, aby za to něco vyžadovala. Za třetí, komise odpoví, že za to zodpovídá agentura OSN, ale my máme písemnou odpověď od OSN, že nekontrolují nic. Takže v tuto chvíli se na nás vrhly nevládní organizace. Eh, celá, eh, bude tady i eh, stížnost u soudního dvora protože Evropská komise tady vlastně svým způsobem podporuje nucenou práci a my, poslanci, jsme vůbec neměli přístup k tomuto projektu, protože rozhodly členské státy a rozhodně ne Evropský parlament, ale my to odneseme také. Vážení kolegové, je potřeba, abychom reagovali. Pokud neuděláme nic, všechny nevládní organizace se na nás vrhnou a obviní nás z toho, že Evropská unie financuje eritrejskou diktaturu. A proč? Protože se tam staví silnice eh, do eritrejského přístavu a komu to prospěje? Takže když to dotáhneme do důsledku, tak já vám musím říci, že eh, když budu Eritrejka, tak budu eh, vidět, že má vláda, má peníze na vybudování silnice a řeknu, to je skvělé, takže tu vládu vlastně podpořím a tu diktaturu podpořím. A komise za to nechce eh, nic na oplátku za své prostředky a ani nekontroluje, zda vše probíhá tak, jak má. Takže eh, já chci, aby se o tom diskutovalo a myslím si, že pokud budete souhlasit, tak je potřeba, abychom komisi Eh, řekli, že očekáváme naprosto konkrétní odpovědi a eh, že na to má šest měsíců. Šest měsíců na odpověď, která nám umožní, abychom se ospravedlnili oproti těm vnějším reakcím. Ta situace je nepřijatelná. Poslanci budou předmětem útoků. Poprvé jsem se, pokud vím, tady opravdu se to ještě doplnilo o dalších 60 milionů a když jsme hovořili s panem Mimicou, tak on nám neřekl nic o tom, že tam bude přisypáno dalších 60 milionů. Takže nám nebyly dány všechny informace, neřekli nám tuto informaci o doplnění prostředků, potom nám eh, řekli, že to kontroluje OSN, OSN říká, že to nekontroluje a teď nám říkají, že je to důležité, protože je potřeba mít vliv v této zemi. Ano, to jo, ale musíme pomoci se zdravotními projekty, eh, se vzdělávacími projekty, ale komu bude profitovat tato silnice? Etiopii, protože eh, a Eritrea ta vlastně upevní ještě svou diktátorskou vládu, takže to je skutečný politický problém. Zajímá mě samozřejmě váš názor, vážení poslanci, ale já se domnívám, že my nemůžeme zůstat v této situaci, protože budeme předmětem velkých útoků. A evropští poslanci musí říct, že s tím nesouhlasí. Nevím, co si o to myslí paní předsedkyně, ale opravdu jsme se dostali do velmi ožahavé situace. Liebe, <clears throat> liebe Mm, milá kolegyně, chci upozornit na to, že ve své zprávě jsem to také interně eh, zahrnula do dvou bodů, že nesmí být žádná možnost ani opomenutí v tom smyslu, eh, že by se jakýmkoliv způsobem podporovala otrocká práce, nucené práce a tak dále. Samozřejmě můžeme se bavit o různých projektech a jejich prioritizaci, ale financovat otrockou práci je obrovský problém. Tady se eh, zdá, že se jedná o organizaci USN a zřejmě je to problém stejný jako s UNRWA, totiž máme nedostatek informací, na to si e, stěžuje účetní dvůr už dlouho, tedy nedostatek informací nebo ne, částečně nepravdivé, neúplné informace. To znamená, že určitý nátlak, jak to naznačuješ, by měl smysl. Já jsem tedy, jak e, jsem již předeslala, zapracovala také do dvou bodů tuto problém problematiku, abych to do jisté míry doplnila. Nyní jako stínový zpravodaj je na řadě David Lega. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně a paní Rivasi. Rád bych vám poděkoval za velice kvalitní zprávu, dobře napsaná, velice jasná, analogická struktura, je velice komplexní a jsou tam faktické, relevantní záležitosti informace. Zároveň to zdůrazňuje naše obavy ohledně zvýšené chybovosti, zvyšování chybovosti, například v oblasti veřejných zadávek, výdajů a tak dále. To je důležité, že jste zdůraznila to, v čem i já vidím veliké obavy. Nedostatečná dokumentace například. My musíme a komise zároveň musí předložit jasný plán Evropskému parlamentu, abychom zamezili této velice zneklidňující situaci do budoucna. Dále nedostatečné informace o našich financích, to musíme řešit rovněž. Takže za to vám děkuji. Vaše zpráva se zaměřila na lidská práva 12krát, jste se o tom zmínila, to je velice dobré. A dále vizibilita aktivit Evropské unie, respektování lidských práv, právního státu při financování projektu a zároveň lidská práva a jejich zásady jakožto podmínek pro získání financí z Evropské unie. To je zásadní. Jeden návrh. Zredukovat environmentální zaměření této zprávy. To prostě není primární cíl vaší zprávy. Samozřejmě lidská práva, právní stát, demokracie, to je zásadní, to ano. Vy se o tom jasně zmiňujete ve vaší zprávě, je určitý, určité riziko toho, že tento rozvojový fond by reagoval na agendy, které v podstatě se netýkají boje s chudobou, což by bylo špatně. Dále je to Eritrea, nejasnost využití finančních prostředků a proto pozdržení tohoto absolutoria. Já rovněž nechci, abychom poskytli absolutorium, pokud nedojde k vyjasnění celé situace ohledně nucené práce v Eritreji za tomu tak bylo činné. A pokud komise nebude schopná přijít s garancemi v tomto ohledu, tak to je neakceptovatelné. Čili čekáme další odpovědi, potřebujeme dodatečné informace a proto, podobně jako vy, i já bych rád odložil tuto zprávu, než budeme schopni učinit kvalitní rozhodnutí. Ale proč navrhujete září? Já bych chtěl, aby ty odpovědi byly co nejdříve, přece to je strašně dlouho do září. Nečekejme až do září. Obecně by tam měl ten jazyk být takový ráznější v této zprávě. Nejenom, že jsme zaznamenali, že došlo k 19 šetřením podvodu, prostě měli bychom říci, že nás to zneklidňuje. Čili potřebujeme jasnější, striktnější jazyk, tam předložíme pozměňovací návrhy, dále větší zaměření na boj proti chudobě a méně environmentálních aspektů. A třetí bod, tak jak už jste se o tom zmínila v úvodním slovu, u vaší zprávy, objasnit situaci využívání financí v Eritreji a možná nucená práce v tomto ohledu a zároveň kontrolní mechanismus, který musí být transparentní, tak abychom zajistili lidská práva. Děkuji. Nyní má slovo paní Penkova. Děkuji. děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za kvalitní zprávu a zároveň bych ráda řekla. Uh, Vítáme skutečnost, že mnoho komentářů a faktů, které jsme eh, dodali, byly vzaty v potaz. To eh, oceňujeme. Současně Eh, rozumíme tomu, že zpráva odráží většinu eh, úspěchů, ale stále ještě je kritická eh, vůči mm, oblastem, kde je nutno zlepšení, například transparentnost, udržitelnost a tak dále. A také tady zdůrazňujete, že zpráva podporuje komisi, aby Eh, usilovala o větší systematičnost, eh, aby právě dosáhla eh, transparentnost a odpovědnost a to také bylo zdůrazněno v rámci cílu redukce chudoby. Vítáme skutečnost, že zpráva bere na vědomí odchod Velké Británie z EU a také se zabývá, zdali to ehm, bude mít dopad na IDF tak jako pan Lega uvedl, sdílíme starost o odhadovaných odhadované míře chybovosti, po druhé již a vítáme mm, návrh, že komise by se měla více usnažit zvrátit tento trend. Pokud jde o doporučení, Chtěli bychom, aby eh, zpráva vyzvala Evropskou investiční banku, aby eh, přijala další opatření v tom smyslu, aby nástroje banky byly lépe vysvětleny a dány k dispozici i třetím zemím. Doufám, že to bude zařazeno do zprávy a také bych chtěla zmínit eh, téma o něm jsme již eh, diskutovali, totiž, že bychom potřebovali více informací, eh, tak abychom mohli se vyjádřit eh, lépe k věci, než tedy si konečně rozhodneme. Děkuji, to je vše. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A nyní má slovo Olivia Šastel. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já bych rovněž rád poděkoval paní Rivazi, zpravodajce, za odvedenou práci i vlastně celému našemu výboru a všem, kteří nám pomáhají. Globálně sdílím všechny tyto hlavní směry, zprávy, která je skvěle připravena paní Rivazi a kterou představila před chviličkou tak perfektně. Jestli dovolíte, tři body. Asi vás to nepřekvapí. To jsou tři body, paní předsedkyně, o kterých jsem se zmínil i u absolutoria, které se týkalo komise. To znamená výkonnost, genderová záležitost a digitalizace. Měli bychom věnovat více pozornosti v této zprávě, pokud jde o výkonnost, indikátory, výkony, výsledky, jsou to stovky milionů, které každoročně utrácíme v této oblasti a vždycky je jasné či jednoduché měřit dopad našich politik, výsledky programů a proto bychom měli v této oblasti dosáhnout lepšího pokroku. Dále je to lepší kartografie našich programů, především pokud jde o genderovou záležitost, zdůraznit nebo měřit typ pomoci, kterou poskytujeme ženám, dívkám, vzdělávání, sexuální práva, přístup na pracovní trhy, vzdělávání, úvěry. Žádná země se prostě nemůže rozvíjet, pokud bude ignorovat 50% <laughs> své populace, to je jasné. No a třetí záležitost nejsou zde dostatečně zdůrazněny digitalizační věci. To je přece zásadní. To se týká jednotlivců, různých subjektů, soukromých, veřejných, veřejnoprávních v jednotlivých zemích, kterým pomáháme. Čtvrtá věc. Určitá filozofie na základě takzvaného more is more. Já si myslím, že ten dialog by zde měl být ještě před těmito dohodami s partnerskými zeměmi, pokud jde o jejich požadavky, jejich potřeby, ale zároveň kalibrovat naši pomoc i na základě reform, to, že budou respektovat právní stát, mezinárodní úmluvy, lidská práva, že budou implementovat různé instituce, orgány demokratického charakteru. A pokud jde o tu Eritreu konkrétně, Nedávno jsme se dozvěděli tyto informace, které opravdu jsou zneklidňující. Já jsem velice zklamán. Rozvojový fond tyto finance, ano, se musí zabývat i možnosti reform, politickým dialogem s Evropskou unii. Skutečně zatím nemáme dostatečné informace v tomto ohledu, jak to tam probíhá. Ovšem dneska zdá se, nejde o to, zda my teda řekneme absolutorium ano nebo ne, my musíme trvat na tom, aby komise přišla, protože tato, víte, ty informace, které jste zatím získala, jsou nedostatečné a my prostě, než budeme mít dostatečné informace, tak prostě žádné absolutorium neudělíme a hotovo. Děkuji, Olivie. Jsou ještě další přihlášky k tomuto tématu do diskuse? Zdá se, že nikoliv. Tak bych, prosím. Kdo? Pan Zdechovský a pan Peksa se hlásí, říká sekretariát. Já jsem ale napřed chtěla vyslechnout komisi a potom ty, anebo napřed ty. Co si přeješ? Můžeš i předtím. Takže pan kolega Zdechovský. Děkuji, mám to stručně. Děkuji, budu jen velmi stručný. Řeknu to anglicky. Hm, jestli dovolíte, tak anglicky například situace u jiných projektů OSN, vy jste se o tom zmínila, je zásadní, abychom měli k dispozici konkrétní informace a ne za nějakých šest měsíců. Já jsem skutečně byl šoková, když jsem si přečetl ten článek z New York Times, že čekáme na informace šest měsíců vysvětlení Evropské komise prostě nemůžeme akceptovat. To jsou naše finance. My musíme vědět, co děláme s těmito prostředky. Já prostě nebudu dávat eh, finance nějaké otrokářské společnosti. Eritrej je autokratický režim. Přece my potřebujeme konkrétní informace o každém utraceném euru. EPP pan Lega, náš stínový zpravodaj, se zmínil o mnoha aspektech, které mohu osobně podepsat, protože tato zpráva by se měla zaměřit především na otázky rozvojové pomoci. To znamená tak nějak obecně tam popsat všechno to, co se týká této rozvojové pomoci. A paní Monika Holmajer se zmínila o misi 2015-2016 Jordánsko, Libanon. A já si pamatuji z UNR, VS e, UNRO, z UNRO, které jsme tam měli, organizace, která podporuje palestinské uprchlíky. A to bylo tak jako opravdu divné, jak tam oni využívají ty finanční prostředky, že není důležité kontrolovat to všechno a co se tam děje, že to s těmi financemi, že to není až tak důležité. My jsme <laughs> dokonce zjistili, že oni podporuje radikalizaci s těmito finančními prostředky a že v podstatě to nebylo zaznamenáno dostatečně oficiálně, údajně to byl problém jiných palestinských organizací, to ale byly informace, které jsme měli asi tak z před dvou, tři týdnů, to znamená lepší informace než eh, ten styčný důstojník, kterého máme v Libanonu a Jordánsku. A opravdu bylo ostudné, jakým způsobem nám vysvětlili mnoho těchto našich kritických eh, argumentů a jejich reakce prostě byla, musíte nám důvěřovat. My jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu. My přece nesmíme věřit nikomu. To je naše stanovisko. No a já, já jsem Tomáš, čili nevěřící Tomáš, to já nemohu takhle jako někomu jen tak důvěřovat. My musíme nejprve získat reakci ze strany OSN, poté ze strany Evropské komise a až poté udělíme či neudělíme absolutorium. Děkuji za skvělou práci. Děkuji Tomáši. Teď dáme slovo kolegovi Pexovi, potom ještě další kolegyně, potom dostane slovo komise. Já bych měl jenom takovou rychlou procesní poznámku. Eh, já rozumím tomu, že jsme všichni lidi a každý občas potřebujeme odejít, já taky občas odcházím. Jen jsem chtěl poprosit, když eh, máme oficiální jednání výboru, které je formálně, eh, nebo které je streamované vlastně do celé Evropy, jestli bychom ho buď mohli přerušit, anebo když předsedající odchází, předat předsedání nějakému z místopředsedů. Já úplně rozumím tomu, že vás tom všichni místopředsedové nechali a momentálně tady prostě není nikdo, komu to předat, ale myslím si, že z hlediska procesního by se tohle to prostě nemělo stávat, protože to formální jednání, to je všecko. Děkuji moc. Bohužel, kolego, když tady není zástupce, tak nemůžu nic udělat a musím prostě na pět minut na to, ale to tak něco takového musí být možné. Nemůžeme přece všechny nechat čekat tak když musím jít na záchod, tak eh, já si myslím, že nejsem zase až tak důležitá a myslím si, že bez mé přítomnosti to není tak, že zbytek eh, světa nemůže hovořit. Nejsem zase až tak důležitá nebo se za takovou nepovažuji. A myslím si, že kolegyně Rivazy, jejíž názory dobře znám a znám i to, co říká a tu její zprávu podporuji, tak myslím si, že to snese kolegyně. Bohužel mý zástupci tady dnes nebyli. Takže prosím, no, neměli bychom to brát zase až tak vážně. Volevo ringraziarla per eh, Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. A ráda bych poděkovala paní kolegyně Rivasi za skvělou zprávu. Jsem ráda, že jste se zaměřila na těch 80 milionů eur, které se využívají pro budování dálnice v Eritreji. Je to důležité, protože to právě má tu dimenzi lidských práv a my musíme vědět, přesně, jakým způsobem tyto dálnice, za jakých podmínek jsou budovány. V Somálsku například Grau Bozazo, to je dálnice, která tam byla vybudována v Somálsku a byla navržena v podstatě proto, aby tam jaksi skryli různý kontaminovaný odpad, čili opravdu ani jsme nevěděli, jak to tam probíhalo, ta konstrukce a ta výstava. To je zásadní. Děkuji, teď má za úkol komise odpovědět na ty nelehké otázky. Lik má slovo. Je vous remercie, madame la président. Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já, jelikož nemáme dost času, nebudu schopen reagovat na všechny poznámky a připomínky, ale rád bych především poděkoval paní zpravodajce, paní Rybazi, za její zprávu, za konstruktivní přístup zároveň účetnímu dvoru za jejich zprávu pro rok 2018 a potvrzení toho, že jsme vzali v potaz samozřejmě jejich doporučení, jejich poznámky, argumenty. Posílit náš systém kontroly, to samozřejmě děláme každý rok prostřednictvím různých konkrétních kroků a aktivit. Účetní dvůr hovoří o navýšení chybovosti, toto můžeme považovat i za určitou evoluci v tomto oblasti negativního charakteru. Je to tam někde mezi dvěmi nebo ve dvou oblastech 1,2, to je ta stropní hodnota, promiňte. Takže 1,2 a 0,1, čili to jsou ty dvě dimenze, které jsou zde zmíněny a v podstatě tam došlo k určité mu vývoj, určité evoluci negativní, což ale neznamená nějakou zásadní, zásadní eh, změnu ve srovnání s rokem 2017, pokud jde o Evropský rozvojový fond. My věnujeme velikou pozornost hodnocení interní kontroly. Jistě víte, že máme systém kterým počítáme chybovost, ne, je to stejný způsob jako účetní dvůr, naším cílem není vstupovat identické, ale abychom zde měli doplňkové informace. Například oni hovoří o jednotlivých e, aktivitách, zatímco my ohledně jednotlivých projektů, které se týkají e, toho roku výkonu jednotlivých projektu. To znamená, že my můžeme udělat tuto kontrolu, jakmile došlo k dokončení daného projektu, dané aktivity. Vidíme, že tam dochází k pravidelnému poklesu relativně podobné je to s ohledem na plán, který jsme si stanovili, ale komise má možnost určité korekční kapacity, jakmile dojde k vyplacení daných prostředků nebo ukončení projektu. Dále je to vaše obava ohledně mezinárodních organizací, přístup k jejich dokumentům, transparentnost, audit, kontrola jednotlivých aktivit na straně mezinárodních organizací. Stílíme vaše obavy v tomto ohledu. Účetní dvůr zúraznil ve své zprávě především nedostatečný přístup k dokumentům. To je problém, který je zásadní, je to obrovský problém. Je to důležitý problém, ovšem ten příspěvek ze strany mezinárodních organizací, pokud jde o chybovost, tak to se v podstatě eh, není to něco, co, co by zvyšovalo tu chybovost eh, na naší straně. My samozřejmě tomu věnujeme pozornost a chceme, aby dokumenty byly k dispozici v pro naše kontroly, protože pokud nejsou k dispozici tyto dokumenty, na, naším cílem není, abychom tam měli nulovou chybovost, ale myslíme si, že pokud bychom měli ty informace k dispozici, tak by určitě soud dospěl k názoru, že ta chybovost není až tak zásadní. Pokud jde o navýšení rozpočtu, 25 let se o to snažíme. Samozřejmě, že jednotlivé nástroje se vylepšovaly za těch 25 let. Měla by zde být politika, která bude propojena i s jednotlivými politikami v těchto partnerských zemích, aby zde byly politiky, které budou bojovat proti chudobě a ne mm, mm, aby tam docházelo k jakým, jakékoliv korupci a lepších supervize v oblasti kontroly u těchto partnerských zemích, pokud jde o jejich národní pokladnu nebo interní eh, kontroly, účetní závěrky a tak dále. Zároveň musíme zajistit konkrétní monitorování rozpočtových záležitostí. Máme zde mnoho zpráv, hodnocení, které poukazují na propojení mezi jednotlivými rozpočtovými projekty a efektivitou našich aktivit v oblasti boje proti chudobě. No a nyní to hlavní téma, které se týká Eritreji samozřejmě. Jestli dovolíte, chviličku bych vysvětlil celý ten kontext. Program, který jsme přijali pro Eritreu, to je někde z roku 2015, myslím, to znamená o začátek toho stávajícího finančního cyklu. Tento národní program pro Eritreu byl přijat po stanovisích členských států a na základě strategického dialogu, který jsme vedli s Evropským parlamentem. Od samotného počátku tedy zde byl jeden dokument, který byl cílem společného konsenzu v tomto ohledu. Jakmile jsme začali opětovně spolupracovat s Eritreou v roce 2000, 19, tak jsme obdrželi jednomyslný, jednomyslný souhlas členských států od řídícího výboru a zahájili jsme dialog mezi eh, výborem pro rozvoj Evropského parlamentu. Prostě samozřejmě oni musí přijít i s určitým hodnocením, di, eh, zapojí se do dialogu, jaký je ten kontext eh, Etiopie, Eritrea má historickou dohodu v této oblasti. Premiér Etiopie, který je nositelem eh, Ami Ahmed Nobelovy ceny, aby došlo k opětovnému zaangažování z Eritreou v této oblasti, čili byla to žádost ze strany tohoto velice důležitého aktéra mírového procesu, kterému leží na srdci mírový proces mezi těmito dvěma zeměmi a zároveň Rada bezpečnosti OSN odstranila embargo na zbraně a sankce a ta rozprava se teda začala opětovně aktivovat, eh, abychom mohli začít spolupracovat s Eritreou. To je ten historický kontext. Evropský eh, komise Evropská unie odsuzuje porušování lidských práv Eritreji za každých podmínek, to je jasný, je nám to velice líto, že ty národní služby tam v podstatě to zatím ještě uh, nějakým způsobem nedefinovali. Je to, praktika, která, je to praxe, která zde existuje od roku 2012, kterou my jsme požadovali, to znamená ti zaměstnanci mm, do 40 let a tak dále. My samozřejmě tento systém nepodporujeme, to znamená žádné finanční prostředky nechceme věnovat prosazování tohoto systému, kterými odsuzujeme. Například ty silnice, dálnice, vy jste se zmínili o těch silnicích, jde v podstatě o obnovu stávajících silnic především, aby mohly fungovat a poskytovat, eh, já nevím, dodávky mm, různých eh, materiálů, zdrojů a tak dále. Tento národní systém je systém, který takto funguje v Eritreji bez ohledu na oblast, kde jsme zasáhli, zdravotnictví nebo vzdělávání, eh, obnova silniční sítě. Vidíme tam bohužel teda ten systém eh, na straně Eritreji, který například využívá mm, vojáky pro eh, realizaci těchto projektů. A my se musíme zeptat, zda chceme teda být přítomni v této zemi, zda se chceme angažovat v této zemi, ale za jakých podmínek, nebo teda se tam neangažovat. Politicky řečeno, ty hlavní směry z roku 2019 na základě dohody členských států znamená, že tam chceme být přítomní, ale neustále kriticky reagovat na místní situaci. To znamená, že zde není nějaká podpora Evropské unie nebo komise v tomto ohledu, tohoto jejich systému nucené práce či jakéhokoliv otroctví. Jsme si vědomí ale toho, že tento systém tam bohužel ve všech sférách aktivit v této zemi bohužel existuje. Pokud jde o organizaci UNOPS, ten článek eh, z New York Times to samozřejmě bylo velice nešikovné. Nám je to velice líto. Evropská komise samozřejmě eh, není zodpovědná za to, jak vystupuje UNOPS. My jsme okamžitě zahájili dialog s, tímto, s touto organizací. Získali jsme informace, které nám umožňují eh, říci následující. UNOPS ve v tom New York Times řekli, že nemi, nemonitorují celý tento program obnovy silnic, ale e, že naše programy se monitorují řádně. To znamená, UNOPS se snažil to nějakým způsobem mm, říci, že teda my kontrolujeme jejich práci, my máme, tam máme v Samáře naše zastoupení a e, třikrát už jsme o tomto problému s nimi jednali. E, vy si myslíte, že reakce ze strany komise je nedostatečná? No, my jsme reagovali asi nedostatečným způsobem až do dnešního dne, ovšem budeme se snažit vám poskytnout co nejrychlejší reakci, odpověď. Já samozřejmě mm, vím, že mm, otázka absolutoria to je na vás, ale ještě před 29. lednem bychom se snažili, když vy teda budete projednávat pozměňovací návrhy, vám poskytneme písemné informace, všechny eh, dokumenty, rovněž eh, o kterých jsem se zmínil, které by mohly poskytnout doplňkové informace. Zároveň můžeme zorganizovat návštěvu in situ. Váš výbor, DV, abychom mm, se přímo do Asmary šli podívat na tyto projekty, jakým způsobem to tam probíhá, můžeme to zorganizovat a můžete se přímo na místě podívat, jaká je realita těchto projektů a zároveň mít možnost projednat přímo s místními eritrejskými orgány celou problematiku. Já i kolegyně, která je zodpovědná za programy v Africe, vám slibujeme, že poskytneme všechny doplňkové informace, které by vám, poslancům, umožnili realizovat kontrolu aktivit komise v této oblasti. Děkuji.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 Dobře, v této souvislosti bych chtěla ještě upozornit na těch 6 měsíců. To v podstatě je maximální lhuta, kterou máte a jste srdečně vyzváni nám okamžitě ty informace dát. Upozorňuji všechny kolegy, kolegyně, že bychom byli eh, vděční, kdybychom na začátek eh, nebyli, nedostávali eh, nejdřív odmítavé informace a pak až se objevovaly jiné jiné články v jiném smyslu. To skutečně neprohlubuje důvěru. Tady vyzývám k větší ochotě věnovat se kolegyni, která se těchto otázek dotkla už i ve Štrasburku. Ehm, kolegyně Rivazi, myslím, že jste chtěla ještě jednou zareagovat. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych zareagovala kolegům na odpověď kolegům. Eh, uvědomuji si to, co říkáte. Je pravda, že některé věci bude potřeba posílit, některé formulace. A, a pokud jde o eh, evropskou investiční banku, tak tady eh, chceme ten fond EDF lépe rozpočtově ošetřit, protože tady potřebujeme mít ale Tady ale potřebujeme mít informace předem, jinak je to velmi problematické. Když se podíváte na to, co dělají členské státy a komise, tak tady prostě potřebujeme ty informace dříve, abychom mohli eh, lépe ošetřit rozpočet. Teď eh, vy říkáte, že tady byl veden dialog s komisí, a že poslanci víceméně souhlasili. Ale já jsem se tady podívala zpětně na jednu zprávu z výboru KONT o absolutoriu 2017. A Evropský parlament tady uvádí, pokud jde o prezentaci komise ohledně EDF pro Eritreji, tak tady máme výhrady a jsou tam velké rezervy. I tady už jsme vás na to upozorňovali protože jsme věděli, že pokud se bude v Eritreji investovat, tak tam půjde někde o tu nucenou práci. Takže prosím, neříkejte, že poslanci souhlasili, protože tady jsme vás na to upozorňovali. Když kritizujete UNOPS a říkáte, že neřekli vše, tak my máme písemné prohlášení pro New York Times ze strany OSN a oni tam říkali, že nebylo jejich úkolem, aby kontrolovali eh, Eritreu. A to jsou přece evropské prostředky. Eh, je to 80 milionů euro, takže eh, opravdu je to minimum, aby Evropská komise tady nějakou minimální kontrolu opravdu požadovala. A když se tady používají etiopské podniky s eritrejskými, tak by to, kdyby to tak bylo, tak by to možná eh, bylo přijatelné. A já se tady jako evropská poslankyně cítím velmi špatně, protože až na mě zaútočí nevládní organizace, tak co jim řeknu? Dali jsme 80 euro na to, abychom svým způsobem posílili eritrejskou vládu a její postupy nucené práce, protože když jim dáte peníze, tak oni řeknou, opravíme tady silnice. Pokud jde o kolegy, tak bych si přála, aby před 29. lednem přišla odpověď. A navrhuji stínovým zpravodajům k této zprávě, abychom se setkali, až dostaneme tu odpověď a abychom diskutovali o dalším postupu. Jsem velmi otevřená, můžeme mm, se domluvit. Pokud jde o návrh, který jsem již dala komisi, je potřeba, teď se obracím na předsedkyni i na kolegy, je potřeba, abychom navrhli cestu do Eritreji. Bude to první cesta Evropského parlamentu do této země. Investovali jsme tam peníze a proto teď chceme, aby byla mise, může se tam k tomu připojit i výbor DV, protože oni o tom také diskutovali, o tomto fondu v Eritreji. Takže navrhujeme, abychom cestovali na ta místa, já nedůvěřuji, omlouvám se, am, velvyslancům. Myslíte si, že uh, oni se tam budou nějak vzpouzet tomu režimu? Ale to je diktatura. Takže my teď požadujeme misi společně s výborem DV, misi na tato místa, abychom si promluvili se zaměstnanci. Chceme eh, tyto informace. Když se zeptáte eh, u NOPS, tak oni vám tu informaci nedají. nevědí, kolik je tam zaměstnanců a eh, nedávají žádné odpovědi na tyto otázky. Takže my potřebujeme tyto odpovědi. Pokud s tím souhlasíte, tak bych požádala, aby byla vyslána mise do Eritreji. Takže budeme čekat na rychlou odpověď komise. Vyzývám všechny stínové zpravodaje, abychom si o tom potom podiskutovali a vyšleme misi do Eritreji. A potom si uděláme jasnější obrázek. Samozřejmě nezjistíme všechno, protože eh, je to tady velmi eh, rigidně řízeno, ale alespoň více informací získáme. Dnes odpoledne se bude hovořit o misích a u té příležitosti byste mohli pohovořit i o misi do Eritreji v druhém pololetí. Tam už jsme si naplánovali Tunisko, a, ale je tam možnost ještě naplánovat druhou misi. problematické je spochybnit rozhodnutí členských států. Pokud členské státy eh, se rozhodnou, že chtějí zůstat aktivní v Eritreji, tak se s tím musí potom vypořádat komise. A to v případě takového režimu samozřejmě není úplně jednoduché. A kritika potom ovšem padá na hlavy členských států, protože to je jejich rozhodnutí. Ovšem samozřejmě, pokud my tam nebudeme aktivní, tak se to také nevylepší, nebudeme mít větší vliv, eh, naopak se zmenší. Takže eh, tady máme takovou volbu mezi skillou a eh, koruptou, korupcí. Takže každopádně ovšem nesmíme podporovat otrokářskou práci, otrockou práci. Musíme dělat pouze ty věci, které upevní pozitivně struktury, které jsou ve prospěch obyvatelstva. Já nedovedu posoudit, eh, zda je to případ těch silnic nebo té, které silnice. Je možné, že tam bude nějaká obchodní silnice nebo třeba nějaká i eh, infrastruktura na přepravu vody, nebo co já vím, zkrátka každopádně nesmí jít o otrockou práci. Děkuji komisi za její přítomnost a děkuji tobě, Michel, za velmi kvalitní práci, děkuji i stínovým zpravodajům. A teď se dostáváme k poslednímu bodu na programu dnešního dopoledne. A teď se již dívám tím správným směrem. Teď tady eh, máme na programu eh, agentury a jejich absolutoria. Takže příslušní kolegové mají slovo. Pan kolega Černesky. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, dámy a pánové. A nyní návrh zpráv, které se týká absolutoria agenturám za rok 2018. Nejprve bych rád eh, opravdu velice srdečně poděkovala za pomoc při přípravě těchto zpráv, především paní Kamila Řešinská, která vedle mě sedí, mi pomáhala a zároveň i naši spolupracovníci ze sekretariátu. Zároveň bych rád poprosil paní předsedající poprosit o takovou možnost. Pan Richard Čarnecký bohužel onemocněl. A proto bych rád Eh, poprosil. My jsme se s panem profesorem Legutkem rozhodli, že část eh, zpráv, které zde představíme, se bude týkat i práce našeho kolegy Richarda Čarneckého. 42 agentur, které kontroluje eh, Evropský účetní dvůr, 32 jsou decentralizované agentury a to znamená, že Evropský parlament má právo udělit či neudělit absolutorium. Tribunál Hm, po, hm, ukázal na to, jak to vypadá u všech těchto 32 agentur za rok 2018. Přišli s stanoviskem ohledně eh, všech těchto agentur a přišel i s názorem ohledně zákonnosti a správnosti jednotlivých eh, platebních záležitostí, pokud jde o ASO, která eh, se tý, které se to týkalo eh, která získala pozitivní hodnocení, zatímco v minulosti to byly negativní, negativní hodnocení. Je zde možnost různých úprav ještě, například pokud jde eh, o IT problematiku. Většina agentur této oblasti dosáhla pokroku, pokud je o účetní závěrky, pokud je o veřejné zakázky, o pokrok pokud jde o Suspense 2, například řízení lidských zdrojů, tak jak to vypracovala komise v roce 2018, tam je pět dalších agentur, kterých se to týká. Dále to mm, oblasti, které vyžadují e, zlepšení, například pokud jde o veřejné zakázky. Jsou tam určité nedostatky, které se týkají nevhodných kritérií, které se zde mm, využívají při veřejných zakázkách nebo nízké mm, nabídky, mm, velice konkurenční postupy a tak dále. Ve 22 decentralizovaných agenturách zde byly veliké, e, e, veliká chybovost, která se týkala řízení finančních prostředků a zákonnosti jejich využívání. Společné postupy v této oblasti veřejných zakázek znamenaly i navýšení nákladů. Decentralizované agentury se snaží například i v administrativní oblasti zvětšit nebo zlepšit využívání společných procedur v této oblasti je zde například několik agentur, které podepisují společné veřejné zakázky, veřejné do, nebo dohody v této oblasti. Společné procedury v této oblasti ovšem nebyly vždycky eh, a kvalitní, protože mm, nedošlo k vhodnému analyzování daného projektu. Například pokud jde o evropský orgán, který dohlíží nad burzami eh, z roku 2018, to jsou dokumenty, které se týkají Paříže. Například tam eh, byly i společné dohody s Evropským bankovním eh, agenturou pro bankovní dohled, který se přesídlil do Paříže. Ovšem nedošlo k podpisu společné dohody. Jsou například, pokud jde o pronájem prostor nebo využívá nebo lepší Mm, kvalitu těchto výdajů. Bohužel je, jsou zde i určité nesrovnalosti, pokud jde o zaměstnávání e, pracovníků těchto agentur. To jsme zaznamenali i se zástupci účetního dvora. V této oblasti si myslíme, že toto je největší problém, Eh, kde musíme požádat o další objasnění. Oni ale mají například na rok 2014-2018 měli plán snížit zaměstnance o 5%, tak jak eh, jsme to požadovali. Ovšem nedostatečně například využívali vnější externí pracovníky, konzultanti IT, kteří, byli, kteří pracovali na základě pouze kontraktu, tam se zvýšil tento počet, pět agentur zaměstnávalo zaměstnance, kteří například eh, byli přes různé dočasné agentury dočasné práce. To znamená, že to neodpovídalo daným směrnicím nebo národním podmínkám, pokud jde o zaměstnávání dočasných pracovníků. Pokud jde o vnější pracovníky, tak tam samozřejmě to musí být v souladu s pravidly Evropské unie i národními pravidly. To, že nevyužívají tyto eh, pravidla, to znamená, že v podstatě tam je obrovské riziko, že tyto agentury přijdou o, dobr, o dobrou reputaci. Právě proto by měli využívat tyto mm, pracovníky. Víte, eh, důležité je, aby tam byla i určitá přidaná hodnota, protože pokud tomu tak není, tak se musí neustále tyto externí pracovníci a tyto agentury kontrolovat. Z roku 2018 komise Například ACF právě se o tomto zmínila, o této, o této problematice, pokud je o eh, ACF. Vážený pane kolego, eh, říká paní předsedající, Kdybyste byl tak láskav a zpomalil, protože tlumočníci nám signalizovali, že už nejsou schopni to odtlumočit, takže vám děkujeme. Já už naštěstí se blížím opravdu závěru, paní předsedkyně, já moc se omlouvám tlumočníkům. To znamená, že to opravdu musí být skutečné závazné kontroly a nyní, jestli dovolíte, poprosil bych, aby pokračoval pan profesor Legutko a tam určitě nebude žádný problém s tlumočením. Děkuji vám. Děkuji, to bylo velmi precizní a velmi svižné. Pane profesore Legutko, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ne, všechny tyto agentury mají dostatečné předpisy, které se týkají mm, opravdu těchto za, těchto, těchto zásadních postupů. Toto je podle eh, mého názoru základní problém vnější kontroly. Cílem je snížit rizika nesprávného využívání různých předpisů, mm, pracovníků a tak dále. U dvou agentur Evropská agentura pro chemikálie a pro životní prostředí například nemají žádnou strategii v této oblasti. Je zde i veliké riziko, pokud jde eh, o administrativní záležitosti, služby a tak dále. Sedm agentur, které bych mohl zmínit, Evropský úřad dohledu nad eh, burzami, Evropská agentura bankovního dohledu. Dále jsou to důchodové zajištění agentura pro tuto oblast, eh, pro chemikálie. Dále je to agentura pro bezpečnost letectví, Dále je, jsou to, je to překladatelské středisko a Evropská agentura pro léčiva, čili sedm, sedm těchto agentur které má od hospodářských subjektů, například poplatky za různé služby, za registraci a je zde takové riziko, že bohužel e, to není úplně v pořádku, tyto finance a proto bych rád požádal tyto agentury, aby společně s komisí e, to ještě prodiskutovali, pokud jde o právní Ehm, předpisy, které se týkají o platby v této oblasti, aby jsme zde měli konkrétní informace, které eh, reagují nebo odrážejí eh, ekonomickou realitu. A nyní je to Evropský úřad pro azyl. V roce 2018 Eh, účetní dvůr přišel s takovým stanoviskem eh, určitých oba, pokud jde o zákonnost a ehm, řádnost těchto pladeb. Na základě jejich stanov od roku 2016, rozpočtový rok 2016-2017, přišel eh, soud s negativním stanoviskem. Důvody Ehm, byly veliké chyby, které se týkaly například s dočasnými pracovníky v Řecku, například služby, například eh, spojenými se eh, eh, s, s, cestovními náklady a zároveň ehm, situace na Lesbosu. Ta situace v roce 2017 byla opravdu velice nekvalitní, pokud jde o řízení a vnější, vnější kontrolu, eh, zákonnost, jakože řádnost transakcí této agentury eh, se zlepšuje. Došlo k určitým nápravným opatřením, mm, na straně konkrétních úřadů, ovšem tato eh, zlepšení by měla, by, by měla nadále pokračovat, například pokud jde o veřejné zakázky, které eh, v roce 2018 zorganizoval tento úřad, tato agentura. I tam jsme viděli zásadní procedurální nesrovnalosti. Soudní účetní dvůr řekl, že pokud jde o eh, lidské zdroje v této oblasti, došlo k zhoršení na konci roku 2017. Do konce roku 2018 měli 278 pracovníků. Došlo k nárůstu personálu v roce 2018, který byl ale maličký, 78 pracovních míst tam bylo ještě k dispozici a do konce roku 2018 mm, bylo, byly čtyři z pěti vedoucích postů eh, mm, nezastoupeny. Samozřejmě, že členské země eh, mm, mají právo jmenovat své velké eh, nebo tyto, na tyto pozice expertů my samozřejmě chceme řešit tuto problematiku, pokud je o nedostatek nominantů a právě proto eh, se eh, úřad snaží o to, aby nějakým způsobem reagoval na to geografické zastoupení. Ovšem, podle našeho názoru, je to nedostatečné řízení lidskými zdroji, což může mít dopad na aktivity tohoto úřadu a na kvalitu jejich práce. A proto mm, my navrhujeme, aby absolutorium bylo uděleno těmto agenturám, ovšem u EASA máme veliké obavy, očekáváme nápravu v tomto ohledu, rádi bychom ale tuto problematiku eh, ještě s kolegy a s vámi samozřejmě prodiskutovali. Děkuji vám mnohokrát a nejdříve požádám stínového zpravodaje EPP Andreje Novakova slovo. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně. Především chci poděkovat vám, sekretariátu, zpravodaji, stínovým zpravodajům a poradcům za odvedenou práci. A začít bych chtěl své připomínky o absolutoriu příběhem. Vím, že to není obvyklé, zejména v tomto výboru podporu, ale je to eh, naše stará národní pohádka, kterou mám rád a eh, je spojena s dnešním zasedáním. Je to o králi, eh, který chtěl vyzkoušet své tři syny a chtěl zjistit, který je nejmodřejší, aby se stal králem. První dostal všechny zbraně království, druhý všechno zlato království a třetí pouze sůl a cukr. A první dva se rozhodli, že mít eh, všechno zlato a zbraně království znamená dělat vše, co chcete vůči sousedům, vůči občanům, ale samozřejmě ten třetí byl dostatečně chytrý na to, že věděl, ehm, že mít sůl a cukr eh, vám zlepší eh, život. Je to lepší než zbraně a zlato. A já se domnívám, že právě eh, kont eh, je ona sůl a onen cukr našeho parlamentu. A já vám proto chci poděkovat eh, za vaši práci a za vše, co jste učinili. A připravil jsem si několik slov. Za prvé, zpráva je dobře napsaná, horizontální zpráva je také hutná a chci zdůraznit několik myšlenek. Pozbuzují agentury, aby využívali společného zadávání zakázek a tedy Eh, pořizování, aby eh, zajistili harmonizaci a eh, tím chci říci, že některé agentury mají velmi společné potřeby, pokud jde o zadávání veřejných zakázek a mohou tak spojit své úsilí, aby zjednodušili standardizaci, aby používali, uplatňovali společná pravidla a vybírali ty subjekty, které eh, tomu vyhovují a zajistí to eh, zjednodušení agenturám. Eh, některé z nich mají obdobné potřeby, v podstatě všechny, pokud jde o údržbu vozidel, budov a tyto služby mohou být rovněž harmonizovány a mohou využívat tedy společná, společné zadávání zakázek a výsledkem je efektivnost. Samozřejmě, já eh, eh, jsem členem Evropského parlamentu, mám eh, tři křesla nebo jsem členem eh, tří výborů. Eh, možná, že by bylo racionálnější mít pouze jedno, ale eh, přesto je to podle mě efektivní. Já se domnívám, že úspora je klíčová. Odchod Velké Británie je samozřejmě klíčové v tomto ohledu a je také důležité se tomu věnovat. Eh, my stále říkáme agenturám, aby dělali více eh, s eh, menším množstvím prostředkům. To je v podstatě něco co stále požadujeme i po administrativě, aby eh, přijímali, aby brali na sebe více povinností, ale aby eh, současně se vypořádali eh, s menšími příjmy. Nevím, jestli ehm, se tomu dá dostat. Uvidíme během roku 2020 a ehm, jednání o MMF. Samozřejmě veřejné zakázky jsou dalším zdrojem slabin, slabin a chci uvést pět příkladů a také chci zdůraznit Eh, problematiku eh, whistleblowingu. Eh, pokud jde o jednotlivé agentury, chci se zaměřit na některé z nich. EASO skutečně došlo k složitému přechodu tam, ale pokrok agentury od eh, doby tedy přechodného ředitele a nového eh, ředitele je nesporný. A já jsem byl s nimi v kontaktu a eh, obdržel jsem důležité dokumenty o změně struktury této agentury a nápravných opatřeních. Nejdůležitější je uznat pokrok, kterého tam bylo dosaženo a jsem o tom přesvědčena na základě mm, přečtených dokumentů. Myslím, že se musíme zejména zaměřit na vnitřní e, kontrolu. Už v roce 2019 e, tam byla přijata vlastně nová vnitřní koncepce, nová pracovní e, struktura a také vlastně určitá nová koncepce vnitřních prověrek. Frontex měl velmi složitý rok 2018 a i, ta, i ten přechod byl složitý. Já si myslím, že by se měli zaměřit zejména na problematiku personálu a e, e, metody verifikace Dále je tam eh, řada eh, velmi zásadních odborných otázek, například náborová eh, politika, Evropské centrum pro vývoj odborného vzdělávání nedávno přijal implementační pravidla hm, pro Centrum pro přístup veřejnosti k dokumentům, Evropská chemická agentura. Tam se zabývám verifikací ex post v návaznosti na slyšení v prosinci. A tím bych ukončil a chtěl bych ještě říci, že se musíme potýkat s řadou negativních problémů. Brexit, víceletý finanční rámec, tam nedošlo k velkému pokroku. Alespoň tentokrát můžeme učinit něco pozitivního s agenturami. Vím, že není eh, snadné hovořit o eh, absolutoriu eh, v mm, jednotlivých agenturách, ale je důležité je navštívit a eh, je důležité také eh, vlastně hovorit, hovořit eh, o těchto věcech v pozitivním duchu. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, Andrej. A dávám nyní slovo Láře Wolters, stínové zpravodajce za SAD. Some horizontal... Děkuji. Několik horizontálních bodů a poté několik konkrétnějších věcí. Samozřejmě možná budu opakovat to, co tady řekli již kolegové předtím. Nejprve děkuji zpravodajům za jejich zprávy eh, k těm ehm, agenturám, 33 eh, agenturám, to je velký kus práce, já jim děkuju. A děkuji také za to, že takto usnadnili práci, nebo že pomáhali nám s novým zpravodajům. První věc, Gendrová vyváženost v agenturách. V tuto chvíli v horizontální zprávě nemáme sekci, která by se věnovala gendrové vyváženosti v agenturách a já jsem si myslela, že jsme to v roce 2017 do toho zahrnuli a myslím si, že je důležité to tam zahrnout a myslím si, že, tam by, že by tam měla být taková sekce. Já k tomu chci předložit také poznací návrh v tomto duchu. Pokud jde o udržitelné podávání zpráv, tak tam k tomu si také něco dodat. Evropský účetní dvůr k tomu měl zprávu, který zjistil, že i když většina agentur poskytuje informace o udržitelnosti uvnitř agentur, tak um, hmm, pokud jde o užívání vody a plastů a tak dále, tak um, hmm, ten dopad, který mají na venkovní svět, o tom se informace nepodávají, takže k tomu bych se také chtěla vyjádřit v té horizontální zprávě. A dále vylepšení situace dočasných pracovníků. To je poněkud znepokojivé, alespoň v některých agenturách. Potom několik eh, konkrétnějších věcí. EASO tady podporuje pozitivní poznámky ve zprávě, ale myslím si, že některé věci bude potřeba ověřit, tak aby tam byly preciznější informace ke stanovisku účetního dvora o řádnosti v roce 2018, řádnosti plateb a potom zohledním některé poznací návrhy a doporučení účetního dvora, pokud jde o nezbytnost přijmout opatření k doplňkovosti a koordinace mezi AMIF a EASO. Obecně bych řekla, že bylo dosaženo zlepšení, samozřejmě jsme s tím spokojeni, jsme rádi a měli bychom ta vylepšení náležitě ocenit. Pokud jde o Evropskou bankovní agenturu, tady je potřeba um, zabránit eh, mm, střetům zájmu bývalých zaměstnanců. My jsme se o tom bavili na plenárce, ale přesto bych tady zmínila pana Farkase, eh, který se dostal nyní do velké lobbystické finanční skupině. My jsme tam měli usnesení eh, a vyzývali jsme poslance, aby se nestýkali s panem Farkasem a chtěla bych to připomenout v naší zprávě. Pokud jde o agenturu pro chemické látky, tak eh, eh, myslím, že kolegové o tom už hovořili. Tam výběr poplatků, tam byly určité problémy a um, vybírání těchto poplatků, e, tam k tomu je, se pouze přidává vlastní prohlášení a to se neděje vždy řádným způsobem. Takže e, tady je čestné prohlášení od různých eh, subjektů, které říkají, že jsou menší, než skutečně jsou a samozřejmě eh, to ne, nedodává jisté informace, spolehlivé informace. Eh, předpokládá se v roce 2019 příjmy z těchto poplatků klesnou a je potřeba tam nalézt řešení. Poslední poznámka. Rozmanitost. Agentura pro rozmanitost rostlin a tady eh, nařízení v oblasti zaměstnanců, pokud jde o IT zaměstnance, tam k tomu něco mám a to bych chtěla také do té zprávy přidat. Děkuji, Kláro. Romána Stokaldio. Děkuji, paní předsedkyně. Mnoze, mnohé už tady zasnělo z úst kolegů. Přesto bych eh, chtěla pohovořit o některých věcech, které mají širší význam a možná také chci pohovořit o několika systematických problémech, které bychom měli začít řešit. Jsem potěšená, že otázka výkonnosti se řeší eh, v té zprávě, i když bych si přála, abychom se více zaměřili na aspekt výkonnosti ve všech agenturách a možná, že stojí za zmínku, že je politování hodné, že stále ještě nemáme jasné pokyny a konsolidovanou politiku, pokud jde o otázku revolving doors. Um, některé agentury, které spolupracují s průmyslem, u nich je velmi důležité eh, toto ošetřit, eh, otázku zaměstnanců a eh, tady je potřeba to eh, více kontrolovat, mít přísnější pravidla. Pokud jde o pravidla pro whistleblowing, to sice existuje ve všech agenturách, ale nejsou tady žádné případy v žádné z agentur v tom období, o kterém, se to tady, o kterém tady hovoříme. A to je opravdu zarážející. A Znamená to, že buď zaměstnanci nevědí o existujících pravidlech, anebo v ten systém nepanuje důvěra. Nedovedu si představit, že nikde není vůbec žádný problém. Bylo by to samozřejmě velmi milé, ale je to velmi nepravděpodobné. Agentury musí zvyšovat povědomí o těchto věcech a, a musí tady mít e, příslušného pracovníka a orgán, který musí mít dostatek prostředků, tak aby whistleblowerové věděli, jaké kanály mají využívat. Pokud jde o nesrovnalosti, které se dotýkají finančních zájmů Evropské unie. Transparentnost, dvě, máme tady dva aspekty. Transparentnost zadávání zakázek, to je velmi důležité. Agentury a instituce Evropské unie obecně musí být příkladem a musí být ještě lepší, než eh, požadují pravidla. Všichni by měli zveřejňovat eh, seznam zadaných zakázek. Eh, tam, kde to překračuje těch 15 tisíc, ale potom v podstatě i pod tento limit eh, by se to mělo zveřejňovat, pokud chceme být příkladem. Eh, dále, transparentnost střetu zájmu, to je důležitá věc i nadále navzdory dosaženému pokroku v posledních letech. Myslím si, že je na čase, abychom měli jednotný model prohlášení o střetu zájmu a není úkolem členů rady aby tady měli pouze čestná prohlášení, že nejsou ve střetu zájmu. To musí hodnotit nějaká třetí strana. Eh, I je důležité zveřejňovat eh, životopisy, digitalizace. To je velmi důležité, tak aby se zvýšila efektivita a transparentnost. Musíme i nadále zdůrazňovat nezbytnost digitalizace v oblasti agentur, ohledně zadávání veřejných zakázek a je důležité, aby řádně prováděli eh, elektronické zadávání, elektronické předkládání nabídek, elektronické formuláře při zadávání zakázek. Je to velmi efektivní nástroj a rychlý nástroj, pomáhá to všem, zlepšuje to transparentnost. Um, stále ještě k otázce zadávání. Jsou tady systémové problémy v některých agenturách zejména pokud jde o IT zakázky nebo smlouvy. Tady velmi často v agenturách se e, neuplatňují řádně pravidla při zadávání. Potřebujeme to vyřešit, musíme mít jasnější pokyny pro uplatňování, ale možná také e, specializované školení pro tyto věci. Dále otázka zaměstnanců aby, nebo je potřeba, aby agentury byly atraktivnější, protože hodně se hovoří o náboru zaměstnanců, že se to potýká s problémy a tak dále. Ale otázka zaměstnanců, to není pouze otázka lepšího marketingu. Možná bychom měli znovu pře, přehodnotit eh, otázky eh, platů anebo potom různých zařízení, rodinných zařízení. Eh, například Frontex, eh, jsou ve Varšavě, je tam nedostatek eh, různých možností, jak zatraktivnit tyto práci. Teď tam budují Evropskou školu, to je skvělé a já si myslím, že obdobná opatření by měla být provedena i pro ostatní agentury, pokud chceme mít kvalitní zázemí pro ty, co tam pracují, protože my od nich toho chceme opravdu mnoho, velký výkon. Dále absolutorium v rámci N plus 1, to je náš cíl. Já doufám, že se nám to podaří. A jinak se již chýlím k závěru. Děkuji vám za všechno vaše úsilí a práci. Eh, těšíme se na poznací návrhy a chceme se všemi spolupracovat. Děkuji vám srdečně. Bas iCode za zelené. Děkuji vám, děkuji mnohokrát a Předně chci poděkovat eh, třem spolu zpravodajům. Vím, že jeden je nemocný, ale všem třem děkuji za veškerou práci a také sekretariátu a zaměstnancům za přípravu eh, množství práce. Jak už Lara eh, řekla, je to snažší tím pádem i pro stínové zpravodaje protože si myslím, že to, co tam vnesou spravodajové eh, jako základ, je velmi dobré a můžeme na to navazovat. V pozměňovacích návrzích pak jenom zdůrazníme eh, určité aspekty, přidáme tam ten cukr a sůl eh, navíc, abych navázal na, kolegy, na kolegu z EPP. Snad ještě k obecným bodům. My uvažujeme stejně jako eh, Lara z SAD eh, na eh, genderovou udržitelnost a transparentnost. To je důležité a je nutno zajistit, abychom to dobře sformulovali. A mm, kolega z EPP také uvedl, že máme určitý problém s přidělováním peněz agenturám, což eh, se mnohdy zmenšuje i když, eh, a stenčuje, i když jejich eh, povinností přibývá ale uvidíme, jak to dopadne i s jinými agenturami. Když si mm, se podíváme na vývoj vyjednávání o víceletém finančním rámci, tak skutečně máme eh, starosti, jak to dopadne na agentury. Když se podíváme na priority nové komise, tak eh, očekávají od agentur mnoho práce a to skutečně bude problém pro mnohé z nich. A já si myslím, že my jako parlament bychom měli dát eh, jasně najevo, že to je starost i pro budoucnost i když z hlediska absolutoria eh, hledíme zejména do minulosti. Specificky nyní k EASO. Myslím, že i tam došlo k zlepšení, ale stále máme pocit, že eh, tam je určité kritické znění musíme si také uvědomit, že eh, je tam velmi velké politické očekávání od této agentury a eh, nebylo eh, tomu učiněno zadost z hlediska rozpočtu a to je problematické. Často pak uvažujeme, kdo je na vině nejvíce. Z hlediska Frontexu vidíme tutéž tendenci. Pro nás je důležité i to, aby byl zachován celý aspekt základních eh, práv. Můžete očekávat od nás pozměňovací návrhy v tomto ohledu. A pokud jde o pozměňovací návrhy Libe, tam se to zrcadlí tež. Pokud jde o další agentury, zaměříme se na střety zájmu velmi silně, jako obvykle, řekl bych. Určitě se podíváme na EFSA, kde mají pravidla financování výzkumu ze soukromého sektoru, což nemá přesáhnout 25 což je vysoký práh, když chcete zajistit, aby agentury byly nezávislé a aby zajistili nezávadnost potravy na evropském eh, trhu. A to tež eh, by mělo platit mm, pro mm, eh, agenturu eh, pro léčiva, kde 90 eh, příjmů nebo rozpočtu pochází z farmaceutického průmyslu. Pokud jde o EBA, eh, tam jsou ty otáčivé E, dveře, e, pozměňovací návrhy přijdou. E, my jsme schválili ostatně k tomu usnesení a formulace toho plenárního usnesení je mnohem kritičtější než v této zprávě. Myslím, že bychom měli být ale konzistentnější a navázat na to znění, které máme v usnesení z plenárního zasedání. To je důležité. A také nová role EBA v boji proti praní špinavých peněz. E, k tomu předložíme pozněvací návrhy, abychom jednoznačně podpořili tuto novou roli EBA a e, jsme rádi, že došlo k zamítnutí vyšetřování e, praní špinavých že nedošlo k zamítnutí praní špinavých peněz v Denske bank. Pokud jde o oznamovatele, whistleblowers, tam se na to také zaměříme je to velmi slabé. V tomto ohledu zde jednoznačně souhlasím s kolegou z Renew. Musíme zabránit toho, tomu, aby to, ne, aby to bylo, aby to bylo respektive zabránit tomu, aby to nebylo dostatečně implementováno. Každý musí si být vědom možností, které oznamovatele mají. Také se zaměříme na uh, ombudsmenku a některá doporučení, která učinila. V parlamentu máme Eh, úkol také navázat na to, co ona předložila za doporučení a tedy můžete očekávat od nás pozměňovací návrhy v tomto ohledu. A poslední bod, eh, pokud jde mm, eh, o agentury, je tedy vystěhování agentur z Velké Británie. Tady by bylo dobré požádat účetní dvůr, aby provedl audit, jak proběhlo toto vystěhování agentur z Velké Británie, protože to mm, byl velký manévr manévr, zejména pro ty dvě agentury a Eh, tady je nutno zajistit, aby eh, se to ubíralo správným směrem. To byly tedy konkrétní body, které bychom chtěli doplnit do zprávy v návaznosti na to, co kolega z EPP, SAD a Renew už uvedli. A myslím, že v tomto smyslu se nám podaří schválit dobrou zprávu o, agenturám a, eh, o agenturách a tedy posypeme ji správnou měrou soli a cukru. Pan Tomáš Dechovský. Já jsem zjistil, že na kontu máme rádi příběhy, tak dovolím si vám říct taky jeden příběh. Je to pohádka, kterou mi vyprávěl můj otec, když jsem byl malý. Je to pohádka o princezně a ta princezna si vybírala ze třech ženichů. První ženich chválil její krásu. Říkal, jak je nádherná, úžasná, nejkrásnější na celém světě přišel druhý ženich a ten, chrán, ten chválil její bohatství a postavení ve společnosti. Říkal, jak je skvělá, jak je bohatá, jak je neskutečný, čeho její otec dosáhl. A třetí přišel ženich a ten jí ukázal zrcadlo. Dal před ní zrcadlo a řekl, ať se do něj koukne. A otázka pro vás, vážení kolegové, je, kterou princeznu si princ vybral ten kdo si myslí že první eh, kterou prince, eh, kterýho prince si princezna vybrala. Ten, kdo si myslí, že prvního nebo druhého nemá v kont komisi co dělat, protože my jsme to zrcadlo, které musíme nastavit těm agenturám a musíme nastavit tomu, kteří, kteří chtějí opravdu znát pravdu. Princezna byla moudrá, takže chtěla znát pravdu. A já si myslím, že naše agentury a při vší úctě k vám kolegům si myslím, že netrápí gender balance. Ty trápí úplně něco jiného. Ty trápí absolutně to, v jakých jsou podmínkách. Tady kolegové zmínili ve svých skvělých zprávách, kde chybí jenom takový ten cukr a sůl k dodání tomu, aby ty zprávy byly úžasné, chybí několik věcí. Za prvé nemají peníze ty agentury byly odděleny z evropského rozpočtu nebo z evropských vlastně z, z komise, měly nějakou misi a ta mise třeba někde skončila a ty agentury se plácají, nemají prostě zdroje, neví, jaká bude jejich budoucnost. Každý rok musí bojovat, jestli budou mít dva nebo tři zaměstnance, budou škrtat, nebo jak to bude do budoucna. Druhá věc, která agentury dneska trápí, je to, že někdo jejich výsledky nečte. Pokud se nebavíme o agenturách jako EASO, který tady certifikují, EASA, eh, e která tady certifikuje prostě letecký průmysl, tak je tady řada agentur, které produkují ročně různé studie. A s těma studiema se tady vůbec nepracuje. A to je důležité říct. A řada agentur během té doby, co existují, tak prostě pozbyla smysl. Nemluvím o žádný konkrétní, aby třeba kolegové z, z, ze Soluně mě nevyhubovali, že myslím jejich agenturu, nebo kolegové z Dublinu třeba mi nehubovali, že myslím jejich agenturu. Myslím si obecně, že je potřeba, aby přišel nějaký princ, a ten princ nastavil Evropské unii zrcadlo a řekl, podívejte se, máte 34 agentur, ale vy 34 agentur nepotřebujete. Vy těch agentur by stačilo 29, protože pět se jich buď to může sloučit dohromady a vytvořit jednu velkou, efektivní a silnou agenturu, nebo, eh, nebo můžou prostě začít tu práci dělat jinak. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl několikrát eh, stínový zpravodaj agentur a opravdu vš- skoro všechny agentury v Evropské unii jsem měl možnost navštívit. A můžu vám říct, dámy a pánové, pokud se nepodíváme do toho zrcadla, tak prostě nebudeme znát pravdu. Většina agentur už udělala výběrová řízení, digitalizujou, propustili, zmenšili, udělali, eh, udělali prostě všechny ty procesy, které byly potřeba udělat ale to zásadní co nikdo neudělal a to ze strany evropské komise a evropské unie že nerozhodl o tom že řadu těch agentur prostě nepotřebujeme. a to si myslím že by mělo být i smyslem udělení discharge a to myslím že by měla být i zpráva z dnešního výboru. Das hat eine weitere Wortmeldung provoziert. Liebe Lara. Toto vyvolalo další žádost o slovo. I just wanted to say that as much as I já bych ráda řekla, že samozřejmě se mi příběhy velice líbí. Ráda bych poprosila, abychom tyto příklady sladili s 21. stoletím, protože to, že je zde nějaká princezna, kterou si má vybrat nějaký princ, tak to skutečně asi není něco, co bychom zde měli opakovat. To už prostě neplatí. Princezny si mohou vybírat, nemusí si je nikdo naopak vybrat a to, že jedna bude materialistická, druhá bude rozmarná a že prostě v jednu ze tří si eh, z těch tří ženichů jednoho si vybere. Čili to skutečně to pro mě neplatí. Prosím, abychom ty příběhy uváděli eh, v souladu s tím, co se děje v 21. století. To s těmi princeznami, to vůbec nefunguje, jak nám ukazuje příklad Velké Británie, takže možná bychom se měli opravdu vrátit do našeho věku, ale jinak ty příklady jsou dobré. Samozřejmě, chápu, že některé ženy to nepochopily. Já samozřejmě jsem si toho vědom, ale to je historická záležitost, je to, je to příběh z minulosti. Já ale eh, jsem toho chtěl využít pro pochopení té potřeby nastavení zrcadla. Nejde o to, zda je zde nějaká princezna nebo nějaký princ jde o to zrcadlo. O to zrcadlo, které musíme nastavit všem, aby se podívali do zrcadla. O to mi šlo. Moc se omolovám, pokud to nebylo moc inteligentní. Víte, někdy ty příběhy nejsou zase až tak chytré a v 21. století mají lidé problém pochopit tyto historické příběhy. Pro mě nejdůležitější na celém příběhu je zrcadlo, které si musíme nastavit nám, evropským institucím. Gut, damit sind wir... Dobře, tím jsme skončili s vyprávěním historek a příběhů i s tou snahou jim porozumět. A teď tady máme eh, já mám ještě čtyři poznámky k agenturám. Já si myslím, že náš výbor by se měl více věnovat otázce, jaký vztah má komise k agenturám a jaké možnosti vůbec má ty věci ovlivnit a e, získat náhled, e, protože tam jsou různé správní rady a EASO e, tam to proběhlo tak pouze proto, že tam nebyla tato možnost horizontálního vhledu. Takže komise a dohled nad agenturami, tím bychom se měli zabývat. Dále, pokud jde o ty korekční koeficienty, ano, to je pravda, s některými členskými státy máme velmi velké problémy nalézt vhodný mix z těch 27 zemí, pokud jde o zaměstnance, kvůli právě tomu korekčnímu koeficientu. Takže eh, měli bychom se touto problematikou zabývat. Dále otázka kolegy Eichhouta, téma Eh, rychlého vybudování agentur, pokud jde o Frontex, tak tam to musí zafungovat, musíme se o to postarat. Ono to není jednoduché z 500 narůst na 10 tisíc a vytvořit příslušné správní struktury, zvládnout zprávu. Potom ta otázka Tomáše Zdechovského, abychom to snížili, ten počet těch agentur. Otázka je, jestli tímto směrem eh, bychom se mohli vydat, jestli třeba, když ty agentury mají společnou náplň, by se nedali eh, spojit to svoje úsilí. Potom jedna otázka je trochu složitější. Když nějaký odborník odejde, ať už je to někdo, kdo se vyzná v životním prostředí, s chemikáliemi a tak dále, tak pojď ty lidi budeme dál platit, a potom můžeme eh, požadovat, aby dva roky eh, nezačaly být aktivní v té oblasti. Ale pokud my jim zakážeme dva roky pracovat, tak už se nikdo nebude, eh, nebude nikdo chtít pracovat pro Evropskou unii, protože vlastně v té oblasti, ve které jsi specialista, tak poté, co odsud odejdeš, tam nemůžeš pracovat v té oblasti. Takže my se musíme opravdu zabývat tím, jak tyto otázky ošetříme, protože zároveň nám mm, eventuálně mohou potom vyčítat, proč ještě dva další roky ty osoby e, platíme. Je to velmi komplexní otázka, musíme se tím zabývat. Můžeme si říct, ano, to je velký specialista v této oblasti a on nemůže začít e, pracovat v nějaké úplně ostatní, eh, v úplně odlišné oblasti. Třeba ne, musíme se nad tím pečlivě zamyslet, jak ošetřit ten přechod a pak si musíme položit otázku, jestli ty dvouleté smlouvy nebo pětileté smlouvy vůbec mají smysl na některých pozicích anebo jakým způsobem bychom to smysluplně podchytit měli. To ještě vůbec není jasné. Lidé, kteří eh, pochází z oblasti ekologie nebo nevládních organizací a tak dále, třeba Greenpeace a tak dále, to nejsou žádné nevinné nevládní organizace, to jsou hotové koncerny, které mají své zájmy a chtějí je tady prosazovat, chtějí ehm, ukázat svou předanou hodnotu a prosadit ji. Takže tady se nad tím musíme zamyslet a musíme si říci, jaké jsou tady finanční dopady těchto záležitostí. Nemůžeme tady převzít práci všech výborů od ekonu až po zemědělský výbor, ale ehm, měli bychom se nad tím do jisté míry zamýšlet a potom z toho vyvodit e, důsledky. Ještě minutku k EKA um, pokud je o Base, base iCouta, tak tam jsme zabránili tomu, že z poplatku budou placeny i veřejné úkoly. Právě z těch důvodů, které si tady zmínil. Ono je běžné, normální, že podnik musí platit poplatky. To tak je. Podobné je to u EFSA. Ale pokud jde o EK, tak tam, tam je ta certifikace, ale nemohou sami ovlivňovat rozhodování nebo se tam nějak angažovat. Když někdo platí poplatky, tak je to v pořádku. S tím obecně nemám žádný problém. Nevidím tam žádný problém, to není ovlivňování, ale problematické je to v případě, když se to dotýká veřejných úkolů, farmaceutické koncerny nebo i někdo jiný. Ti potom eh, nemělo by to být tak, že když platí nějaké poplatky, třeba za nějaký produkt, že potom budu ovlivňovat i obecná rozhodování. To by mi opravdu vadilo a já bych velmi uvítala, kdybychom o tom vedli velmi podrobnou diskuzi, protože to by mělo smysl, je to důležité. V tuto chvíli vám děkuji. A pokud to od dnešní dopoledne, dospěli jsme ke konci vyprávění historek a setkáme se opět ve 14 hodin 30 minut. U té zprávy nejsou časové lhůty, ale prosím, já to tam nechci konkrétně uvádět, ale přesto to dodržujte. Děkuji vám. Chtějí zpravodajové ještě něco doplnit ke konci? nebo je vše takto v pořádku? Je to v pořádku pro vás? Já si myslím, že je to všechno jasné. Děkuji. Dobře, děkuji vám za vaši cenu práci. Takže ve 14.30 se opět sejdeme.